Bonjour, good morning, buenos días. Dobrý den. Vážení kolegové, vážené kolegyně, zahájíme schůzi výboru LIBE dnes 24. června, jak jsme ohlašovali včera. Je zde přítomen a vystoupí ministr vnitra španělské vlády Alfredo Pérez Rubalcava Vítám ho tímto, který je eh, členem eh, našeho španělského předsednictví a má na starosti oblast vnitra. Tato oblast zahrnuje azyl, migraci, včetně nedovolené, eh, dále o vnější hranice, terorismus, organizovaný zločin, policejní spolupráci, otázky týkající se šengenského systému a agentur, které se, jsou s tím spojené, Europolu a výměny informací. Dále se zabývá otázkou drog, civilní ochrany, řízení krize a horizontálního pohledu na vnitřní věci. A e, dovolte, abych e, dříve, než mu udělím slovo, sdělil členům výboru e, Libe, že včera na, vý, na schůzi koordinátorů bylo přijato rozhodnutí jmenovat našeho kolegu Alexandra Alvara ze skupiny ALDE jako Eh, spoluspravodaje projektu SWIFT. Je to bilaterální projekt mezi Evropou a Spojenými státy. A vzhledem k tomu, že přijde až v 10 hodin, protože má dosud některé eh, povinnosti, doporučuji, abychom tuto záležitost, která je citlivá, jak se už projevilo, tedy aby se o tom diskutovalo až od 10 hodin. Ministr nyní bude hovořit 15 minut zhruba, potom v prvním kole dáme slovo koordinátorům, aby mohli položit otázky předsednictví, ministr odpoví a potom eh, zahájíme obecnou diskusi, do které budou moci zasáhnout veškerí všichni členové a jinak ty otázky, které se týkají dohody mezi Evropskou unii a Spojenými státy, pokud jde o financování terorismu a jeho sledování, tak aby to, tom, tomuto jsme se, jsme se věnovali od 10 do 11 hodin. A nyní má slovo pan Rubelkáva. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den. Vážení kolegové, váž, eh, vážení poslanci, vážené poslankyně, oslovuji vás po druhé za španělského předsednictví. Napřed to bylo na začátku našeho předsednictví, když jsem hovořil o našich plánech v oblasti eh, vnitra a nyní hovořím o cílech, které jsme dosáhli během těchto šesti měsíců našeho předsednictví. Měl jsem příležitost se informál, neformálně sejít s některými členy tohoto výboru v souvislosti s bilaterální schůzkou, na které se eh, sešli zástupci Evropské unie a Spojených států, takže to by teď je vlastně třetí příležitost, kdy se setkávám s některými z vás. Určitě si vzpomenete na prezentaci pracovního programu španělského předsednictví, kde jsem hovořil o zvláštních rysech španělského předsednictví, protože toto předsednictví vlastně premiérovalo Lisabonskou smlouvu v oblasti politiky bezpečnosti. To bylo předsednictví, které muselo pracovat s komisí, která v témže pololetí eh, přejíma, začínala pracovat, konkrétně začala pracovat až v druhém měsíci v únoru. Dále jsme pracovali na eh, nových kompetencích, byl to parlament nově zvolený a navíc jsme zahájili tu formu práce tří, eh, tří partnerů. Rada Eh, parlament a komise, což zase vyžadovalo zvláštní eh, metodiku, takže proto jsme museli pracovat eh, v novém prostředí, na některých nových úkolech byly zde nové role. Ta práce byla zajímavá, byla atraktivní, jak je zajímavé, jak je atraktivní všechno, co začíná a dosáhli jsme podstatných dobrých výsledků, jak pokud jde o splněné cíle, tak o vztahy, které jsme navázali a udržovali s radou, s komisí, s parlamentem i s dalšími dvěma zeměmi, se kterými sdílíme tu předsednickou trojku. Předložil jsem základní pracovní cíle španělského předsednictví a samozřejmě jsme chtěli rozvíjet eh, prostor eh, svobody, bezpečnosti, protože se předpokládá podle Lisabonské smlouvy, že tento prostor bude plně považován za prostor společenství a toto nás vedlo ke konsolidaci jednotlivých prvků tohoto prostoru, které už eh, byly stanovené a zároveň vytvořit některé nové prvky v souladu s Lisabonskou smlouvou. Chtěli jsme občanům dokázat, že pokud jde o eh, bezpečnost, Evropská unie poskytuje přidanou hodnotu, jinými slovy, že země unie všechny společně se mohou lépe chránit než jednotlivě. A naše předsednictví proto bylo předsednictvím, které se snažilo především ta témata bezpečnosti eh, přiblížit občanům v duchu Lisabonské smlouvy. A z této obecné perspektivy vznikly dvě různé iniciativy. Jednak to byly strategičtější a globálnější iniciativy, takové zásadnější, a za druhé to byly operativnější záležitosti, které jsou konkrétnější, především jde o policejní spolupráci. Abych vám řekl, jaké jsou výsledky práce společenství, budu hovořit o těchto, našeho předsednictví, pardon, budu hovořit o těchto dvou iniciativách. Začnu těmi strategičtějšími iniciativami, které jsme přijali v tomto půlroce a potom v druhé části se velmi stručně zmíním o některých nástrojech, nástrojích spolupráce, které jsme použili proto, aby eh, naši občané se cítili bezpečně. Takže pokud jde o ty strategické iniciativy, první z nich bylo schválení 25. února bezpečno, strategie vnitřní bezpečnosti. To je strategie, která byla definovaná ve stokholmském programu, proto jsme vlastně pouze vyplnili nebo splnili jednu část stokholmského programu a v zásadě jsme chtěli konkretizovat Mm, velmi stručně, ale dostatečně výmluvně systém vnitřní bezpečnosti, který země Evropské unie mají v posledních letech k dispozici. A tato strategie je opravdu jednoduchý dokument, aby byl použitelný pro politiky na všech úrovních, ve vztahu s občany a tato strategie obsahuje čtyři hlavní prvky. Za prvé obecné hrozby, hrozby, které jsou ve všech zemích, jsou to takové ty sdílené hrozby, všichni je dobře známe, je to organizovaný zločin, terorismus, Eh, kybernetický zločin, nadnárodní organizace, takové ty obecné hrozby. Takže popis těchto hrozeb je první částí této strategie. Dále jsme popisovali této strategii náš model vnitřní budoucnosti, který jsme budovali během minulých let v souvislosti s Europolem, Eurojustem A dále jsme se věnovali hodnotám a principům, které jsou v Evropě přítomné vždy, když se objeví taková tato rizika. Jsou to hodnoty, které jsou v samém základu Evropské unii. Jsou to eh, základní práva, transparentnost, odpovědnost eh, veřejné, eh, veřejné zprávy, veřejných organizací, spravedlnost a zachování eh, soukromí. Toto jsou hodnoty, které tvoří vlastní základ koncepce Evropské unie a které jsou základem této strategie. A my jsme tam definovali deset pracovních linií, společné policejní a soudní spolupráce, abychom se společně podívali na ta rizika, která se zde objevují. A tyto linie zahrnují také nutnost revize nebo aktualizace případě, že se zjistí, že je nějaký nadnárodní zločin, který se nějakým způsobem mění a proto se boj proti takovémuto zločinu musí také adaptovat a změnit. Jsou zde linie, které předpokládají prevenci jako základní nástroj práce ve státech Evropské unie, využití nových technologií a využití taky spravodajství. Spravodajství jako základ základního prvku práce při, proto, abychom mohli čelit rizikům. To by byl tedy první výsledek našeho předsednictví. V tuto chvíli máme již strategii vnitřní bezpečnosti, která byla odsouhlasena ministerskou radou a to už před několika měsíci. V druhé řadě v rámci těch těchto hlavních eh, linií, na kterých jsme se shodli v posledních šesti měsících, bych vás rád informoval o tom, že začal fungovat výbor KOSY, který se zabývá vnitřní bezpečností a vychází z Lisabonské smlouvy. Eh, udělali jsme to přesně tak, jak jsem vysvětlil při mém prvním slyšení. To znamená, že jsme nechtěli vytvořit nový orgán. Chtěli jsme, nový, chtěli jsme orgán, který by byl dostatečně efektivní a který by mohl nahradit některé současné orgány, jako například Task Force policejní složek, který tak dobře nefungoval. To znamená, že KOSY má nahradit některé z již existujících institucí. Vychází, jak jsem již říkal, z Lisabonské smlouvy a jde o orgán spolupráce v rámci policejní spolupráce. To znamená, že tento orgán byl již vytvořen a má již eh, určité zásadní výsledky. KOSY na základě jednoho vnitřního dokumentu, který byl vypracován také ve spolupráci s Europolem, Frontexem a Eurojustem, tak dovolil nebo umožnil, aby se v rámci ministerské rady hovořilo o vnitřní bezpečnosti. Hovořilo se tedy na ní e, o tom na radě ministrů v červnu. Byla to debata, která byla velmi, velmi efektivní a této debatě bude docházet pravidelně jednou ročně a vždy na základě dokumentu, který bude vypracován eh, tímto orgánem a který bude tedy také počítat s prací různých orgánů v oblasti vnitřní bezpečnosti. To znamená, že KOSI bude takovým eh, koordinačním eh, centrem spolupráce mezi Europolem, Eurojustem, a Frontexem, to znamená, že máme tady instituci, v rámci níž dochází k pravidelné výměně zkušeností a názorů, zlepšuje se tím koordinace a kosy, tedy opravdu podporuje a posiluje spolupráci. Jak jsem již řekl, díky tomuto orgánu také již začaly se rozvíjet určité velmi důležité policejní aktivity, které zásadně posílí naší efektivitu. To znamená, že chceme dále posilovat tento orgán a chceme také dále podporovat cíle, které byly stanoveny. I říkám, jde o výbor nebo o orgán instituci, která nahrazuje některé stávající, ale méně fungující orgány organizace. Kromě toho tak, jak se rozhodla ministerská rada ve chvíli, kdy přijala stokholmský program, tak jsme odsouhlasili akční plán, který byl zahájen Evropskou komisí, byl zahájen také ve rekordním čase a rád bych v tuto chvíli tedy velmi, velmi rád poděkoval za spolupráci Evropské komisi. Děkujeme za to, že jste předložili Evropské radě eh, několik rozhodnutí. Eh, toto je jedním z nich, jde tedy o stokholmský program, který jasně stanovuje aktivity, identifikují se priority a stanovují se lhůty. To znamená, že si myslím, že to je dokument, který je opravdu zcela zásadní a jistě pomůže lépe rozvíjet naší spolupráci. To znamená, že to je ten opravdu nejlepší nástroj, který může mít Evropská unie pro posílení bezpečnosti vlastních občanů. Dále, Eh, je třeba vyhodnotit, nebo byl vyhodnocen Evropský pakt eh, o migraci a azylu. Myslím si, že to je pakt, o kterém jste se zde včera bavili, to znamená, že nebudu zacházet do detailů. Pouze jsem chtěl připomenout v tomto výboru, že toto, tento pakt je opravdu začátkem nebo takovým tím zrodem společné evropské politiky pro migraci a azyl. Myslím si, že díky tomu také byly stanoveny jasné linie práce pro nadcházející léta, stejně tak, jak to tedy vychází z Lisabonské smlouvy. To znamená, že jde o první pokus eh, přizpůsobit se nebo podívat se na integraci, eh, imigraci a azyl z takového globálnějšího hlediska. Jde samozřejmě o bezpečnost našich hranic, o boj proti obchodu s lidmi a o všechny další procesy a postupy, které mají velmi úzký vztah eh, s přistěhovalectvím a vystěhovalectvím. Také jsme pracovali na základě stokholmského programu na vytváření společného integrovaného evropského programu pro azyl. Samozřejmě není to jednoduché téma. Je pravda, že stokholmský program trošičku opozdil vytvoření společného evropského systému pro azyl. Jde o velmi komplikované, složité téma. Je třeba zohledňovat opravdu velmi citlivé otázky, které vychází z požadavků různých členských států. My jsme v každém případě eh, zřídili agenturu EASO, podpůrnou agenturu pro azyl. Jde o úřad, který eh, bude schromažďovat naše společné zkušenosti v rámci migrace, bude tedy schromažďovat všechny otázky nebo zkušenosti, problémy členských států eh, v oblasti migrace a díky tomuto úřadu budeme moci vypracovat společný základ pro migrační politiku. Budeme také moci vypracovávat společné, eh, společná nařízení a směrnice, eh, na níž byla zahájena práce již během švédského předsednictví, takže jde o nařízení Dublin, eh, Eurodac a nařízení o kvalifikaci a přijímání. To znamená, že také budeme moci pracovat na programu dobré zprávy správné integrace a e, já doufám, že co nejdříve se budeme moci tedy o tom začít bavit, dojdeme e, k souhlasu a budeme mít všechny důležité právní nástroje, proto bychom to mohli udělat. Takže udělali jsme velký pokrok v oblasti společného evropského systému pro azyl. Samozřejmě, že celý ten proces je daleko pomalejší, než e, bychom si přáli. Eh, také tedy zlepšujeme práci Frontexu. Já bych poděkoval komisi za skvělou práci, za velmi rychlou reakci, za předlož- velmi rychlé předložení eh, dokumentů komise radě. Šlo o návrh z 24. února. Jak víte, tak jde o nařízení, které vyplývá hlavně z, z první zkušeností s Frontexem. Jde o to posílit eh, Frontex tak, aby Frontex mohl eh, lépe fungovat, lépe tedy upravit eh, různé nástroje, které má k dispozici Frontex. Jde hlavně o žádosti o azyl a jde hlavně o to opravdu, aby evropský nástroj a Evropská agentura Frontex co nejlépe fungoval. Frontex v posledních eh, letech, nebo v těch málo, málo letech, co fungoval, opravdu prokázal, že je velmi důležitým a velmi efektivním nástrojem a já doufám, že tedy bude ještě dále posilován. V posledních šesti měsících jsme takhle pokročili eh, v, v posilování systému SIS-2 a VIS. Opět jde o velmi komplikované nástroje, protože jde o svobodný pohyb občanů v oblasti Evropy Evropského společenství. Když hovořím o volném pohybu, tak vždy samozřejmě za určitých pravidel, která zajišťují bezpečnost. To znamená, že eh, VIS například je eh, z technologického hlediska velmi komplikované téma. To znamená, že my jsme dále eh, splňovali a drželi se pokynů, které, které byly přijaty v roce 2009. To znamená, že jsme opravdu vycházeli z těch předcházejících eh, zkušeností, eh, poté, co tedy v platnost vstoupil SIS 2. Eh, také jsme se drželi těch milníků, které byly stanoveny na radě roce 2009, které byly dobře vyplněny nebo splněny a doufáme, že tedy ten druhý milník bude eh, také fungovat a že co nejdříve opravdu eh, SIS-2 bude plně fungovat. My sdílíme s Evropským parlamentem obavu týkající se monitoringu, to znamená, jakým způsobem může fungovat nebo může být SIS-2 a eh, VIS kontrolován a monitorován. Co se týče eh, TFTP, tedy SWIFTu, myslím si, že tady máme již eh, řečníka, takže určitě se k tomuto tématu hm, vyjádříme ještě detailněji. V každém případě jde o téma, které jsme Eh, ke kterému jsme se museli nějakým způsobem vyjádřit. Eh, vy všichni víte, jak celý ten eh, postup probíhal. Mm, Evropský parlament se k tomu také musel vyjádřit a jelikož šlo o velmi nalehovou záležitost, protože jsme potřebovali novou dohodu mezi Evropským společenstvím, USA, komisí a radou a my jsme byli přesvědčeni, že je to opravdu velmi dobrý nástroj na zlepšení bezpečnosti a od té chvíle, kdy se nám to tedy ten dostalo na stůl, tak jsme se snažili pracovat co nejrychleji. Snažili jsme se zohlednit všechny návrhy, pozměňovací návrhy a připomínky, eh, které vyšly z Evropského parlamentu. A také jsme samozřejmě zohlednili postoje členských států vůči této otázce. Eh, komise pracovala s mandátem, který byl odsouhlasen radu. Myslím si, že udělala opravdu skvělou práci. Eh, také e, v Evropském parlamentu bylo schváleno stanovisko ještě předtím, než tedy došlo k odsouhlasení e, v radě a na základě těchto dokumentů komise vypracovala novou dohodu TFTP, tedy SWIFT. Já bych e, rád řekl, že tento nový návrh opravdu eh, zahrnuje obavy, které vyjádřili členové eh, Evropského parlamentu. Eh, hovoří se v tomto dokumentu také o mandátu, který byl odsouhlasen radou a e, odráží všechny změny, které jsme zapracovali takovým způsobem, aby opravdu zohlednili e, všechny, pokud možno, tak tedy e, co nejvíce postojů a připomínek ze všech stran. V tuto chvíli si myslím tedy, že máme před sebou dohodu, která je opravdu znatelně lepší, která zohledňuje opravdu ty nejdůležitější připomínky Evropského parlamentu, také zohledňuje Eh, mandát rady a samozřejmě jsem si vědom toho, že eh, o tom budeme jí hovořit ještě detailněji. Do včerejšího dne rada ještě přeskomávala některé z prvků této dohody, tak aby opravdu co nejpozitivněji odpověděla na připomínky Evropského parlamentu. To znamená, že eh, v dnes ráno jsme zahájili písemný postup, tak aby ta dohoda mohla být přijata co nejdříve a aby mohla co nejdříve být také eh, odsouhlasena nebo aby se o ní co nejdříve mohlo hlasovat v Evropském parlamentu. My jsme pracovali velmi rychle, protože víme, že jde o velmi naléhavou záležitost, víme, že jde o otázky bezpečnosti a víme, že je třeba splnit zásadní a jasné podmínky, které byly stanoveny parlamentem, radou a které byly splněny komisí, myslím si, že velmi dobrým a dostačujícím způsobem. Já bych chtěl skončit tedy těmito iniciativami, řekněme, strategičtější povahy, co se týče vztahu s USA. Vy všichni víte, že otázky bezpečnosti jsou otázkou eh, vnitřních záležitostí, ale také vnějších záležitostí, protože je třeba si uvědomit, že my všichni sdílíme eh, obavy, hrozby, o kterých musíme jednat, jsou tedy předmětem eh, našich obav a my proto musíme se jim věnovat. V rámci těchto vnějších eh, vztahů si myslíme, že je zcela zásadní eh, podporovat naše vztahy se, s USA, proto jsme také jednali o SWIFTu, sdílíme samozřejmě také obavy týkající se mezinárodního terorismu. Eh, v rámci neformální konference v Toledu jsme vedli opravdu velmi důležitou debatu, ze které vyšlo společné prohlášení němž se hovoří opravdu o zcela eh, jasných eh, zásadách našeho postoje vůči mezinárodnímu terorismu. Eh, měli jsme také schůzku na nejvyšší úrovni a také jsme se shodli na hlavních nástrojích a prvcích boje proti mezinárodnímu terorismu. Myslím si, že je zcela Mm, zásadní, abychom si uvědomili eh, různé postoje eh, členských států Evropské unie, tedy a USA vůči této otázce. Americká eh, administrativa se také vyjádřila k našemu postoji. My jsme udělali také. To znamená, že jsme došli k tomu závěru, že naše postoje jsou opravdu eh, zcela identické. To znamená, že jsme mohli podepsat společné eh, prohlášení, v němž obě strany potvrzují, že chceme bojovat proti mezinárodnímu terorismu, který jde proti našemu životnímu stylu. Zároveň jsme ale také e, přiznali a Eh, potvrdili, že jsme, že z naší přirozenosti vychází hlavně tolerantní postoj, to znamená, že chceme v každém případě respektovat právní stát a lidská práva. Prohlášení, které bylo eh, podepsáno oběma stranami. Je to prohlášení, které je z politického hlediska velmi důležité, protože, jak víte, eh, proti terorismu se eh, lze bojovat různými způsoby eh, policií, pomocí tajných služeb, ale zároveň také politickými prostředky a společnými prohlášeními. A vzhledem k tomu, že jsem již mluvil déle, než jsem měl, pohovořím velmi stručně o iniciativách druhého bloku kde se věnujeme operativním akcím a v této souvislosti jsme hovořili o závěrech, diskusích, schválení různých dokumentů a snažíme se zlepšit důvěru mezi našimi bezpečnostními silami. Pán, eh, páni poslanci a poslankyně vědí, že spolupracujeme tím lépe, čím větší důvěru v, se, v sebe máme a důvěra se získává spoluprací. A právě proto musíme spolupracovat na co nejvíce liních operativní spolupráce, aby naše spolupráce byla efektivnější. A toto byla myšlenka spolupráce mezi policejními sbory. Vytvořili jsme společné spolupracující jednotky, které teď fungují na základě eh, modelové dohody. Jde o bilaterální spolupráci předsednictví eh, eh, využívá v, této, v tomto smyslu spolupráce všech zemí. Rovněž probíhá Eh, školení policistů, máme jakýsi policejní Erasmus, vytvořili jsme tedy základ tohoto programu, dále máme Evropskou síť pro prevenci zločinu a dále v některých hodnoceních rady jsme se věnovali eh, významným akcím sportovním, kulturním a dalším, které předpokládají účast policie. Dále jsme se věnovali prevenci a boji proti terorismu. Konkrétně jde o výměnu mezi našimi spravodajskými jednotkami, zlepšení spolupráce v oblasti bezpečnosti eh, na poli výbušnin. Dále jsme dokonali, ehm, dokonalujeme a uvažujeme o lepší spolupráci se třetími zeměmi v oblasti eh, terorismu. Zaměřujeme se také na organizovaný zločin. Velmi jsme diskutovali otázky hledání peněz, které musí kriminální organizace prát a ty pocházejí eh, z ilegálních, tedy nebo z kriminálních akcí, takže jsme se věnovali i těmto eh, finančním věcem, to je jeden z hlavních úkolů na poli organizovaného zločinu. Dále jsme vytvořili strategii pro boj proti organizovanému zločinu v západní Africe, eh, strategii boje proti drogám. V Evropě ten protidrogový program se zaměřuje především na kokain na západě a heroin na východě. Obě tyto cesty eh, potřebují společnou strategii boje eh, Každá země ovšem podle toho, na co je zaměřena, má určité priority. Rovněž jsme se zabýváme obchodem s lidmi, máme pracovní dokument pro všechna tři předsednictví. Belgické předsednictví bude pokračovat v práci v rámci tohoto dokumentu a kromě toho máme taky styčné kanceláře pro otázku životního prostředí a zpracování a likvidace eh, toxických odpadů. Dále ilegální, ilegální migrace a kontrola hranic. Zde máme 29 konkrétních opatření, která nám pomáhají rozvíjet Evropský pakt, o kterém jsem se zmínil. Dále Ehm, máme velké obavy, pokud jde o vstupy dalších lidí do Evropské unie a právě proto považujeme za důležité mít nové technologie, které nám umožňují kontrolovat tyto vstupy. Máme určité pilotní projekty, které eh, eh, pomocí kterých zavádíme a zkoušíme tuto, eh, tuto Eh, technologii. Máme 400 tisíc lidí, kteří celkem eh, pracují na ochraně hranic odborníků. Dále zahrnujeme taky ochranu proti požárům, ochranu železnic. Rovněž jsme vytvořili Evropskou školu eh, pro eh, vzdělávání pracovníků činných v trestním řízení a kromě toho se soustředujeme na společný boj proti společným hrozbám. Takže stručně na závěr mohu říci, že tedy toto jsou výsledky našeho programu Evropského předsednictví. Jsme obecně řečeno velmi spokojeni s tím, co jsme dosáhli a ještě jednou bych rád veřejně poděkoval za práci komise, která byla velmi vyčerpávající a umožnila nám re- realizovat náš program. Spolupracovali jsme taky s mnoha eh, eh pracovníky v radě, spolupracovali jsme v parla- s parlamentem, vše jejich spolupráci si velmi oceňujeme a děkujeme za ní. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane ministře, za zhodnocení práce španělského předsednictví eh, v oblasti vnitra a nyní začneme eh, první kolo dotazů, začne Evropská lidová strana. Máte slovo, pan díaz Imera. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, pane ministře, za vystoupení a za vyčerpávající schrnutí výsledků španělského předsednictví v oblasti vnitra. To předsednictví nebylo snadné z důvodů, které všichni známe. Vy jste se o těch eh, důvodech nakonec zmínil a budu tedy kritický, ale jenom trošku. Každopádně bych ale, pane ministře, vám položil pár otázek. S velkým zájmem jsem sledoval váš popis strategických i operativních e, iniciativ a souhlasím s tím výčtem a e, líbila se mi i, líbilo se mi i, jak vyčerpávajícím způsobem jste o tom hovořil. Každopádně ale, pokud jde o azyl, pane ministře, tam se pokročilo v důležitých věcech, jako například bylo vytvoření kanceláře a schválení nového fondu pro uprchlíky, o kterém jste hovořil. Ale na druhé straně se chci zmínit také o obtížích, které má společný azylový systém a o nutnosti změnit směrnice a nařízení, které Eh, jsou, eh, která jsou, eh, protože tyto věci jsou stále blokovány. Takže došlo k určitým pokrokům v oblasti azylu a ke, konkrétně k jakým. A další regulace vnějších hranic. Je určitý plán a prostředky, které se zabývají nezletilými, nedoprovázenými Eh, osobami a těm jste se vůbec nevěnoval, o těch jste nehovořil a určitě byla přijata legislativní opatření. Pokud jde o boj proti ilegální imigraci, podle mého názoru je třeba postoupit eh, ve, ve formalizaci Eh, dohod se třetími zeměmi, konkrétně s Marokem, a je třeba integrálním způsobem eh, chránit eh, vnější hranice. A v této souvislosti včera už jsem se ptal a dneska se zase zeptám, z čeho, v čem bude spočívat nové nařízení o Frontexu v roce 2013. Rozšíří se jeho kompetence, jakou úlohou bude mít Mezinárodní agentura pro migraci. A pokud jde o TP, TFTP, já jsem se velmi angažoval v té první dohodě a samozřejmě i v druhé. Vy jste efektivně splnil své povinnosti, pokud jde o plénum eh, parlamentu, ale na, nyní kritika. Až se eh, bude hlasovat, eh, španělsk někteří kolegové mě říkali, že eh, nehlasovali, a nebo že hlasovali eh, pro. A moje otázka je tedy, eh, co s tím? Je třeba se nějakým způsobem ujednotit u nás ve Španělsku. Spojené státy jsou velmi silné a demokracie Spojených států má dost nástrojů, aby vyřešili případné zneužití moci. Vítám jmenování Alvarez, eh, Alvara, a, a, a, eh, a, pana Alvara, protože si myslím, že to je schopný člověk. Pokud jde o policejní spolupráci, máme eh, společné, máme společné týmy pro spolupráci policejní a proč nemáme týmy společné týmy pro vyšetřování. To je další moje otázka. E, rada v oblasti vnitra a justice 4. června e, schválila Evropský pakt proti e, obchodu s drogami a zničení sítí které přivážejí heroin a e, kokain a e, dále i pornografické, jsou různé pornografické otázky, pornografické skupiny, e, které je třeba také zlikvidovat a o tomto všem bych rád věděl více. Rovněž jste nehovořil o falšování E, eura. To je další věc, e, která, e, ke které se Španělsko zavázalo na začátku předsednictví. A poslední věc je Europol. stokholmský program předpokládá předložit program Europolu v horizontu 2013 aby se splnily příslušné články Lisabonské smlouvy. A já bych se chtěl zeptat, zda tento eh, řád bude, eh, předpok, bude obsahovat to, co už teď má, a nebo že eh, to bude nějaké, nějaká formalizace podle článku 88. To je z mé strany všechno a i když je zdravé nesouhlasit v otázkách tak citlivých, jako je otázka vnitra a justice, je dobré i Eh, souhlasit. Takže já se s vámi souhlasím. Děkuji vám a chtěl bych říci, že máme mnoho žádostí o slovo a čas je omezený a proto vás prosím, abyste všichni co nejvíce, když budete mít příležitost hovořit, zestručnili své eh, projevy i koordinátoři. Moraes za socialisty. Děkuji. Pane předsedo, to bude těžké mluvit tak stručně, když je tady před námi i ta otázka TFTP. Ale eh, nejprve bych rád řekl, že z pohledu naší frakce my ehm, uznáváme. Pardon? Mm, promluvte, Klo... Eh, promiňte, Klode, ale mám pocit, že je nějaká potíž s tlumočením. You proceed. Můžete pokračovat. Děkuji, pane předsedo. Eh, je to pro mě jenom další jaksi podnět, abych pokračoval v kurzu španělštiny, k tomu tady nabádám i ostatní. Pane ministře, eh, já bych rád řekl, že eh, pro naši frakci se nám zatím nezdá, že byste se eh, na toto nějak eh, blíže zaměřovali. Ta otázka TFTP, ehm, eh, tam se skutečně podařilo dosáhnout nějakých dílčích úspěchů, například procedurální záruky podezřelým, jenom abych uvedl jeden příklad. To bylo dříve eh, víceméně pohřbeno, ale teď máme už směrnici o tlumočení a překladech. Máme tam eh, dále taky ten Eh, příkaz pro ochranu těch podezřelých, což bylo pro nás velmi důležité, takže jsme viděli, je to pro nás dokladem, že jste byli odhodláni pohnout eh, zrovna s těmito věcmi, které byly tak složité, tak eh, toho si velmi ceníme. Teď už máme ten cestovní plán pro Stockholm a když ten stockholmský program byl sepsán, tak to byl takový pelmel, bylo tam eh, všechno možné, každý se tam mohl najít eh, něco svého, ale teď už máme konečně harmonogram, akční plán, eh, máme tu cestovní mapu, Samozřejmě rádi bychom tam viděli také otázku nelegální migrace. Takže Eh, uznáváme ty úspěchy, kterých se vašemu předsednictví podařilo dosáhnout. A ještě by mě zajímal váš názor na pár věcí, které naší frakci hodně leží na srdci. Eh, je to jednak pár horizontálních eh, témat. Za prvé specifické problémy, <clears throat> které se mm, týkají delegovaných aktů. Jak by se to dalo ošetřit nějak v duchu zákona? a s přihlédnutím k té Eh, roli Evropského parlamentu jako spolu eh, zákonodárce. Je to přetrvávající problém, jak jak, jak si budeme řešit tyto otázky justice a vnitra, když je to rozděleno mezi dvě generální ředitelství. Takže by zajímal váš názor. Možná mi nebudete chtít E, odpovědět na tu otázku, ale přeci jenom by mě to zajímalo. Pokud jde o ten azylový balíček, e, tak e, myslím, že všechny frakce myslím, znepokojuje to, že by se tento balíček měl rozštěpit. Ale my jsme realisté, máme tady velký problém s těmi podmínkami přijímání osob a ten problém spočívá v tom, že pokud ten balíček rozštěpíme, mohou z toho eh, vzniknout problémy. My jsme o tom hovořili s komisařkou Malstrémovou. Myslím si, že ten kontakt kontakt je důležitý a na radě se to téma hodně probírá, takže by nás velmi zajímal váš názor na to, jak vybřednout z těchto problémů, jak stanovit nějaké pevné časové termíny pro tento balíček. Takže pan předseda na mě naléhal, abych hovořil stručně, takže už budu končit, ale ještě jednou tedy nás zajímá to TFTP. Zdali byste chtěl slyšet náš, náš komentář teď nebo až poté, co si vyslechneme pravodaje. Já myslím, předseda, já myslím, že teď už je vhodný čas, my jsme čekali na pana Alvara, ale teď už mám od něj eh, signál, že se můžeme tomuto tématu věnovat. Dobře, takže Budu stručný. Naše stanovisko naší frakce je jasné. My víme, že od toho negativního hlasování v únoru eh, tam bylo zapracováno několik eh, dobrých věcí do té dohody, například eh, žádost o nějakou právní nápravu za nediskriminačních podmínek, Nicméně samozřejmě tam jsou nějaké další důležité věci, které jsme tam v té smlouvě chtěli vidět. Všichni jsou s tímto tématem dobře obeznámeni. My, alespoň tedy naše frakce, my jsme tam chtěli ještě zakotvit monitorování mm, těch podmínek článek 12. Španělské předsednictví se také tomu věnovalo a také jsme, se tam, jsme tam požadovali ještě několik dalších věcí, které měly být zahrnuty v tom eh, prohlášení té dohody. Nebudu eh, provádět všechny, například odkaz na ochranu osobních eh, odhad, údajů, otázka dát Europolu. A náš názor je takový, že mm, vnímáme, že předsednictví vynaložilo velké úsilí v této věci, nicméně mm, pořád to ještě nebylo, jak se dotaženo úplně do konce pak tam také zůstává otázka toho časového rámce. Vím, že vy jste zdůrazňovali eh, tu lhůtu tří let, ale my bychom skutečně rádi věděli, jaká je teď eh, Jaké je tedy, jak to vypadá teď v těch posledních dnech toho vyjednávání? Ceníme si toho pokroku, kterého se podařilo dosáhnout, ceníme si toho úsilí, které předsednictví vynaložilo a teď už víme, že probíhají poslední dny a hodiny těch vyjednávání. Děkuji, Claude, za liberály, pan Alvaro. Mi Děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Skvěle. Nemyslím si, že bych musel opakovat. Nechci se opakovat, to znamená, že počkám, dokud je všichni nebudou mít sluchátka. Myslím si, že to, o čem hovořil Klot, tak to nemusím uh, opakovat, protože všichni víme, uh, jakým směrem je tato, nebo v čem je tato dohoda lepší než ta předešla. Když jste předtím hovořil o programech, tak jste eh, řekl dvě slova. A dvě slova, která se velmi opakují v poslední době. Jde o důvěru, o slovo důvěra a slovo nemožný. Včera jsme se bavili o těch zásadních věcech a jeden článek, o kterém jsme hovořili tady eh, v parlamentu, by měl být zapracován do tohoto dokumentu tak, aby byl aby byla opravdu zajištěna bezpečnost údajů a bezpečnost soukromí, to znamená tak, aby se některé zcela eh, zásadní a citlivé informace kontrolovaly na území Evropského společenství. Eh, my jsme hovořili také o přechodném období a lhůtě tří let. Teprve včera ve 12 hodin jsem obdržel vyžadovaný telefonát eh, od eh, španělských představitelů, ale to už bylo trošku pozdě, musím říct. Eh, samozřejmě, že bylo těžké mě dosáhnout, protože se včera jednalo v Koreperu, jak jsem již naznačil tyto tři roky, to znamená to období tří let, je velmi debatovaná, debatované eh, téma. Včera v Koreperu jsme hovořili tedy o tom novém článku, o tom novém bodu a od pondělka se ví, že hovoříme o těch eh, třech letech. V úterý jsem eh, nadcházejícímu belgickému předsednictví poslal ten návrh, který se týká těchto tří let, ale opět jsem neobdržel žádnou reakci. Zpráva, kterou jsme obdrželi od Koreperu, je ta, že kromě mého státu žádný další stát chce toto podpořit protože všichni víme, že podle 1.22 eh, nedojde k přijetí v případě, že se nezajistí opravdu eh, ta kontrola nebo zpracování dat na evropském území. Co mě velmi překvapilo, to, že včera se hovořilo o spoustě argumentech, proč toto eh, tříleté období není možné hovořilo se o tom, že v rámci eh, vztahu mezi EU a USA to tedy není možné. Já chci říci, že jde o unilaterální dohoda, jde o dohodu mezi evropskými institucemi a v případě, že by takovýto systém nevznikl, tak by tato dohoda měla být přepracována nebo skončena. Bylo mi řečeno, že to není možné, protože tato dohoda trvá pět let, ale to, e, tomu tak není. Trvá pět let, ale poté se každý rok automaticky obnovuje. To znamená, že tady není žádné e, konečné definitivní ukečení smlouvy poté mi bylo řečeno, že ta dohoda může být vypovězena pouze na základě opodstatněných eh, důvodů. Ale v 21, eh, v 21. se hovoří o tom, že může být vypovězena, aniž by byly takovéto eh, důvody předloženy. A já jsem tedy nevěděl vůbec, jaká ta, jak ta, jaká ta situace je. Co mě velmi rozlobilo, je to, je, že parlament je postaven před ukončenou věc a je mu řečeno, eh, ta dohoda je taková a nic s tím nelze dělat. My jsme měli spoustu času a Evropský parlament byl připraven opravdu pracovat a reagovat a velmi aktivně také pracoval. My jsme také nekrito, nekritizovali všechny body této dohody my jsme kritizovali pouze dva body týkající se tedy zodpovědnosti komise, článek 12 a poté také ještě požadavek vůči radě, co se týče tedy závazného prohlášení a politických eh, nástrojů v případě vypovězení dohody. Tyto tři roky mají opravdu velmi velkou důležitou, eh, tedy politickou důležitost, tak, aby existovala ta možnost Eh, přeskoumat eh, pozměnit v případě tedy, že eh, na základě hodnocení zjistíme, že, tomu, že je to třeba udělat. A kromě toho nesmím zapomínat na zodpovědnost rady. Chci říci, že máme novou komisi, novou radu, která by to podpořila. Celá ta argumentace, že to všechno by vedlo k vypovězení, tak to hovoří pouze o nepřipravenosti členských států podílet se na zřízení takovéhoto systému, který by fungoval na eh, evropském území. Co se týče té důvěry, tak eh, s tím také nemůžu souhlasit, protože já eh, vím, co se včera stalo na Koreperu, protože komise stejně jako předsednictví se říkalo jednu věc Evropskému parlamentu a druhou věc Evropské radě. Na nejvyšší úrovni až na uh, úrovni komise je důležité, aby se hovořilo o pozici Evropského parlamentu a španělské předsednictví má tu zodpovědnost opravdu zastávat a představovat eh, nebo zastupovat pozici eh, všech eh, orgánů. A k tomu nedošlo. Docházelo naopak spíš k podkopávání toho, co my jsme požadovali. A já se v podstatě jenom divím tomu, proč mi to nikdo neřekl, neřekl přímo kromě tohoto slovo nemožné, protože před dvěma týdny bylo ještě všechno naprosto nemožné, všechno to, co dnes se již stalo realitou a je jasně stanoveno eh, v současné smlouvě. Například, co se týče toho rozhodnutí ze strany rady, to před dvěma týdny také bylo zcela nemožné a teď je to realitou a proto já si kladu tu otázku, proč, když máme možnost komunikovat, proč nekomunikujeme? proč nevyužijeme tedy e, opravdu důvěryhodně, proč e, nevyložíme opravdu všechny karty, proč nehovoříme otevřeně. Já chci říci, že my tady máme spolu rozhodovat. A proto tady musíme také eh, spolupracovat rozumným způsobem, stejnou rychlostí a ta spolupráce musí probíhat na základě důvěry. Pokud chcete, abychom o tom hlasovali v červenci, tak doufám, že se toto tříleté období odsouhlasí. A mm, my tedy budeme v Bilbao ale pokud budeme chtít hlasovat v červenci, tak se budeme muset také příští týden dohodnout, protože to slovo nemožný a nemožnost to také bude muset nějakým způsobem vyložen, musíme to také nějak eh, pře- eh, přeložit. Takže celá ta zpráva musí být nějakým způsobem přeložena a vyložena. A já bych byl velmi rád, aby eh, rada opravdu začala nějakým způsobem jednat, aby nás nestavila před hotové věci protože já jsem hovořil eh, eh, s velvyslanci, já jsem hovořil se zodpovědnými osobami, které ve chvíli, kdy to došlo do kritické situace, přestali komunikovat. Já jsem včera celou dobu čekal na to, že mi, něk, že mi někdo odpoví, že se mi někdo ozve, ale nikdo to neudělal. To znamená, že ve chvíli, kdy dojde ke kritické situaci, tak já očekávám, že ten partner na druhé straně telefonního aparátu tam také bude a bude se se mnou bavit. Já jsem velmi zvědav, jak to tedy bude v tuto chvíli vyhodnoceno. Uh, protože možnost to znovu otevřít asi neexistuje, protože jsme, všechno, viděli, jsme všichni viděli, co teda je vlastně možné a nemožné. Pan Romera. Za zelené, děkuji vám. E, pravda je, že mnoho z těch úvah, které jsme chtěli vyjádřit, už byly vyjádřeny a z, z časových důvodů budu hovořit vyloženě o podstatných věcech. Pane ministře, ještě jednou děkuji a zároveň bych chtěl připomně, připomenout v souvislosti s tím, co jsme slyšeli, že při hlasování zde v parlamentu byl velmi závažný parlament týkající se opozice většiny politických skupin, včetně naší skupiny, e, týkají e, v oblasti převodu dáv, dat eh, eh, eh, byly námitky týkající se nepřítomnosti parlamentu v těchto jednáních. To byla zásadní věc, ale ne jediná, která motivovala alespoň některé politické skupiny, včetně naší, projevit s opozici v této otázce. A tehdy jsme taky zcela jasně vyjádřili zásadní problém. Ten zásadní problém, obávám se, stále existuje a spočívá v tom, že v těchto měsících nik, nám nikdo nedal jasný dokument, který by prokazoval nutnost tohoto přenosu e, údajů z Evropy do Spojených států, že to je opravdu nezbytné. A já si myslím, že procesní otázky jsou zde důležité, ale zase nejsou jediné. A když se podíváme na, ty, na ta zásadní témata, tak vidíme, co je potřebné. Je to užitečnost tohoto nástroje, ale zároveň rizika, která tato nástroj může přinášet eh, ve vztahu k evropským zákonům a základním právům. A pořád říkáme, že tedy se hovoří o takových těch vágních otázkách, potřeby a tak dále. Komise i rada chtějí uzavřít tu dohodu co nejdříve v červenci ale není to snadné, není to tak snadné, jak se zdá, protože už se to projevilo a projeví se to taky, protože není jasné, že my v Evropě, my tady v, te, v tomto parlamentu budeme schopni získat takovou podporu, která je od nás žádána za těchto podmínek. Takže ještě jednou opakuji, že je třeba se zaměřit na rizika této dohody. A jedno téma ještě, o kterém se nehovořilo a o kterém bych se chtěl konkrétně zmínit. E, internační střediska pro imigranty, to je jiná věc. E, tato evropská střediska e, jsou, byla určitá, urči, byly určité problémy na španělském území a teď se říká, Já přesně nevím, zda předsednictví se tím zabývalo, ale každopádně si myslím, že říkáme, že je třeba se tím zabývat. Pan Kirkhope. Well, um, eh, Pane předsedo, já se také zaměřím na situaci okolo TFTP, ale rád bych to zasadil do kontextu poznámek pana ministra, zejména v souvislosti také s transatlantickými vztahy mezi Evropskou unii a Spojenými státy. Tam je celá řada eh, věcí, které jsou eh, v běhu, například v souvislosti s bojem proti terorismu, kde ta naše spolupráce a ty naše vztahy jsou velmi důležité. A já bych byl rád, kdyby eh, pan ministr ve své závěrečné závěrečné eh, řeči také schrnout celkové vztahy mezi Evropskou unii a spojenými státy, zejména s dalšími iniciativami, jako je třeba PNR a další iniciativy, eh, do kterých jsme zapojeni. Když se tedy vrátím k TFTP, eh, kterému se věnujeme už docela dlouho, samozřejmě, že musím také gratulovat tady panu Alvárovi k jeho práci a když se podívám na to, jak ta situace vypadá teď v porovnání s tou situací v okamžiku, kdy parlament eh, posledně eh, ty návrhy odmítl, tak ta situace vypadá úplně jinak. Eh, teď hlavně musíme pogratulovat našim americkým přátelům, protože ta naše eh, spolupráce hodně pokročila, zejména díky jejich zájmu o náš parlament a jejich ochotě diskutovat s námi, což eh, nebylo eh, vždycky. Takže ty pravidla se samozřejmě po Lisabonu změnila, vztahy se také změnily, ale nicméně opravdu. Um, Gratuluji americkým úřadům k tomu, jak se popasovali velmi jaksi otevřeně a transparentně s touto novou situací. A není to kritika, pane ministře, když říkám, že některé naše evropské instituce, s kterými také spolupracujeme, nám nebyly vždycky tak otevřené a tak nakloněné jako americké úřady. Ale jak nám připomněl pan Alvaro, i když toto je dohoda a já jsem jeden mm, z těch, kteří věří v její brzké uzavření. Takže i když je to dohoda, eh, kterou uzavíráme přes Atlantik, tak je to záležitost, kterou musíme vyřešit na interinstitucionálním základě tady v Evropě. A s těmito mezinárodními dohodami musíme vždycky zacházet tak, abychom se ujistili, že alespoň ta eh, naše strana Atlantického oceánu eh, postupuje nějak jednotně, ještě dřív, než eh, vůbec to téma začneme probírat s našimi americkými kolegy. A mě trochu znepokojuje, že některé nedávné žádosti, které přednesl tento parlament, byly přehlíženy. Už vás nechci zdržovat déle, ale přeci jenom, jestli ještě můžu takovou eh, poznámku, eh, opravdu si, bych si přál, aby se toto téma podařilo uzavřít v co nejkratší době, třeba už v červenci, protože samozřejmě tady hrozí nebezpečí, tady zatím panuje vákuum. Eh, všichni víme, že ty bezpečnostní otázky jsou velice naléhavé a nemyslím si, že bychom měli podceňovat ten pokrok, kterého se nám už podařilo dosáhnout. I když samozřejmě asi dvě, tři věci ještě zůstávají ne- nedořešeny. Zejména jedna eh, je důležitá a hovořil o ní pan Alvaro, to se týká té tříleté lhuty. Mně se nezdá nemožné to vyřešit, když bychom měli dobrou vůli. Už teď se nám podařilo dosáhnout opravdu mnoho. Eh, opravdu jsme tady, mm, Evropa se zapojila do celého toho procesu jako rovnocený partner a to, pokud eh, se skutečně jaksi podaří, tak se tím zlepší spolupráce mezi Evropskou unii a Amerikou v celé řadě oblastí, kde opravdu eh, pracujeme vzájemně na tom svém území, abychom eh, aktivně bojovali proti terorismu. Takže si myslím, že jsme udělali velký pokrok. Já z toho mám radost. Nechci, abychom se zasekli na věci, která s troškou dobré vůle se dá vyřešit. A jak řekl pan Alvaro, mm, měli bychom zvolit ten krátký časový harmonogram, protože je to v zájmu všech, nejenom vás, pane ministře, a vašich kolegů, ale také vašich nástupců toho nového předsednictví s cílem ochraňovat občany jak evropských zemích, tak spojených států proti terorismu. Takže prosím vás, nedovolte, aby se ta záležitost dále zkomplikovala eh, v důsledku malé vůle spolupracovat. Děkuji, pan Tavares Zague. GUE. Eh, senhor Ministro, obrigado pela sua explicação. Bem, o que é... Děkuji, pane ministře, a děkuji za to vysvětlení, eh, které jste přednesl. Dohoda TFTP a podle toho, co jsme slyšeli, je asi 80 eh, milionů finančních zpráv, které jsou každý měsíc odesílány do Spojených států. To je více než milion tedy miliarda eh, těch zpráv za rok, které cestují třeba z Paříže do Londýna, nebo i prostřednictvím třeba Varšavy. Takže je tady teritoriální otázka a samozřejmě bychom chtěli, aby ty evropské údaje byly zpracovávány na evropském území podle evropských zákonů, protože to jsou evropští občané, kteří nás budou potom hodnotit. Občané z Düsseldorfu nebo z Londýna a tyto lidé nechtějí, aby třeba kteří nás budou posuzovat za to, že miliony těchto zpráv každý měsíc posíláme do Ameriky. A je to důležité také z geopolitických důvodů. Máme důležité sousedy, jako je třeba Rusko, a tam dochází také k teroristickým útokům, které jsou financovány ze třetích zemí a může se stát, že po nás jednoho dne budou chtít totéž, co po nás teď chtějí američané. A co jim v tu chvíli řeknete? Samozřejmě už nebudete předsedat Evropské unii. Španělsko pokud nám naše sousedi říkají, když dáváte tyto údaje Američanům, eh, proč je nedáte nám a Rusové, jsou dobře vyzbrojeni, to jsme už viděli, a mohou například odstřihnout eh, dodávky energií. Takže ehm, ten způsob, eh, jakým se jste se zhostili tohoto, tohoto tématu, o tom vypovídá. Mm, je důležité zajistit eh, ochranu osobních údajů. A vůbec se nepodařilo změnit americké zákony. Podle nich evropští občané, kteří nesídlí eh, ve Spojených státech, jsou stále diskriminováni. A potom tady vyvstává další interní otázka. Eh, proč Europol je pověřen eh, touto prací. Proč to má na starosti Europol? Eh, Europol přece má zájem na tom, aby vždycky všechno odkýval, aby se vším souhlasil. Eh, takže tenhle úkol není zahrnut do mandátu Europolu. Máme tady evropského Eh, ochránce osobních údajů. A proč tady nehraje žádnou roli? Je tady Eurojust, jsou tady evropští soudci a eh, Rada ve svém mandátu žádá komise, aby vyjednávala s Evropskou nezávislou eh, jaksi justiční entitou. A tady došlo k porušení tohoto mandátu, protože Europol není Eh, není justiční orgán a vzhledem k tomu, že tuto úlohu nemůže plnit Europol, slyšíme, že to souvisí s Lisabonskou smlouvou, ale tady nejde přece o spolu rozhodování mezi Evropskou komisí a Bílým domem. ale přeci jenom jsou tam možná dva dobré prvky v této eh, dohodě. Za kontrola. Eh, SWIFT je samozřejmě komerční firma, která poslala celou řadu lidí do Washingtonu nebo jinam, my ani nevíme kam. My jsme přicestovali do Washingtonu a nezjistili jsme, kde k tomu dochází. Viděli jsme tam pouze PowerPointovou prezentaci s formuláři o, um, jak se které Eh, obsahovaly žádosti o mm, údaje, ale neviděli jsme, kde dochází ke zpracovávání těch údajů. Eh, nebyla nám dána taková důvěra, aby nám toto ukázali. Eh, jsou samozřejmě je potřeba ještě ošetřit různé detaily. Nějaká osoba bude pověřena, ale kým? Komisí? A pokud tento člověk má eh, reprezentovat evropské občany, tak eh, se musí nejprve představit parlamentu, protože my jsme vzešli z hlasování evropského lidu. A tohle nemá být nejprve vyjednáváno s Američany. Nejprve se na tom musí shodnout parlament eh, a rada. Ten člověk, který bude zastupovat Evropu v Evro- ve Spojených státech, se musí představit Evropského parlamentu. A dále, pan Alvaro má naprostou pravdu, když říká, eh, aby tam byla zakotvena, že tam má být zakotvena ta tříletá lhůta, protože náš parlament, který se tomuto tématu věnuje dlouhodobě, si přeje eh, uzavřít eh, celou tuto záležitost. Vím, že pro předsednictví že to předsednictví se jaksi proslaví tím, když se mu podaří uzavřít tuto dohodu TFTP, ale my jsme byli zvoleni, abychom hájili práva evropských občanů a e, budeme z toho také skládat účty. Takže až budeme v, v červnu, v červenci nebo v září hlasovat, nesmíme na toto zapomenout. Děkuji panu Tavaresovi, pan Borgecio. Eh, Velmi rychle, pane předsedo. já si myslím, že španělský národ je velmi blízký našemu národu a já bych rád eh, vyjádřil politování nad tím, co se nedávno stalo. A Je pravda, že jsme hovořili tady o důležitosti velmi přísných pravidel pro železniční přepravu. A pan ministr ví, že to, co se stalo ve středozemí ve chvíli, kdy se začalo bojovat proti obchodu s lidmi, tak to všechno vycházelo z bilaterálních dohod mezi různými státy šlo, hovořím tady tady o velmi důležitých dohodách, například eh, s Libií, díky nimž skoro přestal tento obchod fungovat. A já bych si rád věděl, pane ministře, jak vy tuto strategii hodnotíte. Nemyslíte si, nebo jak si myslíte, že by se Španělsko, Řecko, Itálie měly k takovýmto věcem postavit? Nemyslíte si, že by se zasloužili daleko větší podporu od Evropské eh, eh, unie? A jakým způsobem vůbec tato strategie funguje, nebo udělalo se něco konkrétního, protože já tady vidím nebo vnímám to tak, jako že se postupuje velmi pomalu a to si myslím, že je dosti vážné, protože výsledky, které obdržely různé členské státy, si myslím, že by mohly být daleko větší ve chvíli, kdybychom mohli počítat opravdu s reálnou evropskou strategií. Kromě toho eh, Evropská unie pomáhá mnohým z těchto zemí a tady si myslím, že existuje opravdu velký potenciál, který bychom mohli využít. Dohody eh, italské vlády v této oblasti jsou opravdu příkladové. Dovolte mi, pane ministře, abych se vyjádřil k jedné věci, kterou jste řekl, co jste říkal o tole nulové toleranci vůči eh, teroristům. Naštěstí žádný z našich států, v žádném z našich států vládne někdo jako Pinochet, ale to je považováno skoro za samozřejmé. Nicméně vůči takové velké hrozbě, jako je terorismu, musíme zastávat zcela jasný a pevný postoj, protože já bych byl velmi nerád, kdybychom eh, tady všem ukazovali jen naší velmi tolerantní tvář a aby to vedlo k tomu, že všechny islámské mešity se stanou nedotknutelnými. Uh, já si myslím, že tady, že by neměly existovat žádné svatostánky pro terorismus, ani baskický, ani islámský, ani žádný jiný terorismus. To znamená, že pro žádný terorismus nesmí existovat žádné eh, svatostánky. A já se vrátím tedy teď k té dohodě TFTP. Evropská unie má tu zodpovědnost a je její povinností pokračovat v těchto závazcích, v této zodpovědnosti, protože má jasné mezinárodní eh, zodpovědnosti a musí se zamýšlet nad možnými budoucími rizikami. Jen si vzpomeňte na všechny možné teroristické eh, útoky pomocí chemických zbraní, a my musíme se tomu zcela jasně postavit a musíme také e, zohledňovat již všechny výsledky jsou již proběhnuvších jednání. A nakonec v prvním kole pan Bronx. Uh, Mr. Perez. Děkuji, pane předsedo. Pan Perez eh, tady hovořil o společných evropských hodnotách. To je pouze mm, stručná nebo malá část jeho eh, projevu, ale dobře to zhrnuje tu dnešní debatu a to evropské uvažování. Já myslím, že musíme jasně odlišovat mezi těmi procedurálními hodnotami na jedné straně, které nějak usnadňují demokratickou soutěž, svobodu schromažďování, slova a tak dále, a na druhé straně ty obsahové hodnoty. Ty politické hodnoty nejsou eh, nutné pro fungování demokratického systému a v kontextu EU mm, se jedná o jakýsi sociální liberalismus. Tyto hodnoty, eh, jak si mnoho lidí zastává, ale nejsou sami o sobě nějak správné a eh, jak se opozice vůči nim není zase jednoznačně špatná. Takže bychom si nejprve měli vytvořit konsensus na mm, těch podstatných obsahových hodnotách. Nicméně, eh, jakkoliv tento proces může být nezamýšlený, musíme se dívat na ty procedurální demokratické hodnoty, jakože jsou vlastně sami o sobě správné. Ale eh, nemůžeme přece z, eh, začít takovouhle svobodnou hodnotu tím, že budeme jaksi tyto nepromyšlené předpoklady hm, jaksi eh, tady nastolovat jako základ té naší debaty. Eh, takže někdy ta, tato liberální agenda může vlastně bránit eh, mnohdy těmto podstatným evropským hodnotám, jako je třeba svoboda slova, svoboda shromaždění ání a tak dále. Stáváme se svědky toho v celé řadě evropských zemích. Vycházím ale z předpokladu, že většina lidí má dobrou vůli. Zdá se, že v těchto institucích Eh, jak si eh, panuje přesvědčení, že můžete říkat, co chcete, za předpokladu, že dodržujete tyto naše liberální premisy. Děkuji. A nyní odpoví pan ministr na, tuto, na toto první kolo otázek. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Svou odpověď bych chtěl rozdělit do dvou bloků. V první řadě zareaguji eh, na otázky koordinátorů, koordinátorů, kteří hovořili o záležitostech, které byly eh, obsahem toho mého prvního příspěvku a v druhém eh, bloku se budu zabývat odpovědí na otázky týkající se TFTP. V první řadě tedy odpovím na příspěvek pana Díaz Demera a poděkuji za podporu aktivitám španělského předsednictví. upřesnil některé věci a žádal mě, abych já upřesnil některá témata, konkrétně azyl. Chtěl bych tedy říci, že španělský azyl pracoval na tom, aby společný evropský asilový systém fungoval od roku 2012. Začali jsme eh, nebo prací na tom, co nechalo švédské předsednictví a komise na stole a víme, že zde v tomto parlamentu otázka azylu není snadná, je velmi obtížná naopak, v různých zemích je velmi citlivá a stanoviska některých zemí jsou prakticky antagonistická. Rada a předsednictví i komise se tedy plně neschodly a proto je to téma, které nebylo ještě dokončeno a je velmi komplikované. A co jsme už vyřešili, jsou to otázky, které už byly zralé. Například eh, podpůrná kancelář na Maltě, která začne fungovat v příštích týdnech. Teď jsme ve fázi volby ředitele, protože si myslíme, že to je dobrý nástroj, kterým můžeme zahájit efektivní spolupráci mezi různými zeměmi v otázkách azylu, protože tam můžeme vložit společné zkušenosti z oblasti azylu a získat je také. Takže proto se mě změní příslušný finanční program, aby na tu Evropskou kancelář byly peníze. Pán Díaz Imera mi říkal, že se o tom neuvažovalo, což je pravda, protože je to nakonec důsledkem těch předchozích, toho předchozího vývoje. A budu se věnovat také dalším nevyřešeným tématům, která jsou různá. Jsou to eh, dvě nařízení a tři směrnice. My máme zájem na to, abychom prostřednictvím nástrojů, které máme k dispozici, se pokročilo na směrnicích i předpisech a ve skupině azylu i ve strategických eh, skupinách eh, jsme se tomu věnovali, máme kalendář eh, dalších akcí. Eh, myslím si, že by nebylo vhodné o tom eh, konkrétně hovořit a podrobně hovořit, ale má, eh, každopádně mohu říci, že předpokládáme desítky schůzí, je včetně výboru STIFA, abychom přiblížili svá stanoviska. A ta, ty dvě směrnice, o kterých hovořím, je jedna kvalifikační a druhá postupy, protože jsou opožděné v ve vztahu ke směrnici o e, přijetí a jsou nezbytné k tomu, aby se celý balíček azylu rozvíjel homogenním způsobem. Už se o tom hovořilo a španělské předsednictví se snažilo, aby se e, homogenně rozvíjel celý balíček azylu muselo se eh, něco vyčlenit, protože jsou některé směrnice, které jsou významnější než jiné, ale ten balíček azylu každopádně je homogenní a musí zároveň se projednávat všechny tři směrnice, aby jedna směrnice eh, nahradila eh, druhou. Takže Španělsko pracovalo na kvalifikaci a na postupech, aby tyto dvě směrnice byly na stejném úrovni vývoje jako směrnice o přijetí. A pokročili jsme v nařízení Dublin a neskrývám každopádně, že určitě existují eh, různé podstatné rozdíly eh, v tématech, eh, která jsou průřezová těmi směrnicemi a týkají se eh, veškerého společného asilového systému, například definice eh, příslu, eh, rodinných příslušníků, definice žadatelů o azyl, jejich právní charakteristika, ta je velmi rozdílná v různých zemích například zrušení platnosti Dublinského protokolu v případě některých žádostí o azyl. My musíme pokračovat tak, aby všechny směrnice, které patří do asilového balíčku, byly na stejné úrovni vývoje, abychom měli eh, řešení všeho zároveň. Takže to je téma, které rozhodně není lehké a je na něm ještě hodně práce. Nehovořil jsem o nedoprovázených eh, nezletilých, protože o tom se hovořilo včera, pokud jde, včera o tom hovořila státní tajemnice, pokud jde o eh, policejní spolupráci, otázka, proč neexistuje spolupráce eh, vyšetřovatelů. Existuje spolupráce soudců, ale fakt je, že eh, existuje čistě vyšetřování čistě na e, úrovni civilní, kdežto spolupráce se týká policistů v uniformě. E, například v Evropě e, byl Evropský pohár v Rakousku byl před pár lety Evropský pohár a byli, byli tam policisté ve svých uniformách a kromě toho ještě například jsou eh, další jednotky, eh, které například existují ve Francii a bojují proti eh, příslušníkům ETA. Někteří jsou v civilu, někteří jsou v uniformách. Je rozdíl podle toho, čemu se věnují. Ti, kteří pracují na velkých takových akcích, na samitech například, je vhodné, aby byli v uniformě Eh, svých různých zemích, protože pracují na mezinárodní akci. Pokud je jde o závěry týkající se zločinnosti, velmi rád vám odpovím. Věnovali jsme se mnoho obchodu s penězi, eh, Europol se tomu velmi věnuje, bylo mnoho operací, které se uskutečnily v tomto smyslu v oblasti eh, obchodu s penězi a je to tedy práce, která se dělá, eh, kterou dělají příslušné policejní sbory. Jsou některé operace, operace, o kterých se ví, protože byly zveřejněny a které měly velký úspěch. Pokud jde o Europol v roce 2013, budeme mít připravenou novou normu, nový předpis a ptali jste Ptáte se mě, jak to bude, zda jsem ochoten podpořit rozšíření kompetencí Europolu. Odpovídám, že ano, i když nebude mít už španělsko předsednictví, my jsme o tom diskutovali dlouhou dobu už, po několik let o, jsme diskutovali tedy o kompetencích Europolu. Otázka pana Moraese na práci předsednictví a jeho kritika. Fakt je, že stokholmský program je prakticky dokončen. V tom stokholmském programu jsou obavy zemí, e, nejde tam úplně o jednomyslnost, ale každopádně komise už stanovila jasné priority, je proto velmi důležitý a ty priority jsou jasné. Takže máme priority, máme harmonogram, máme přidělené pravomoci, myslím si, že to je velmi dobře připravený akční plán a nyní ho musíme jenom dokončit o konkrétní činnost jednotlivých aktérů, včetně komise. Byla také otázka na perspektivy spolupráce. A spolupráce v oblasti legislativní, rozdělení Eh, komisařů. Víte, že Evro v Evropě jsou ministerstva vnitra a spravedlnosti organizovaná různým způsobem v zemích, jako je Španělsko, jsou to agendy oddělené už tradičně. V některých zemích je to jedno ministerstvo. Komise chtěla dva komisaře na to. Myslím si, že to je politicky správné, ale má to samozřejmě své výhody i nevýhody. Myslím si, že ze střednědobého hlediska to má více výhod než nevýhod, ale z krátkodobého hlediska ten fakt, že jsme museli rozdělit mezi dva komisaře to, co dříve měl jeden, způsobí logicky opoždění určitých témat. Takže já bych toto ochraňoval. Pokud jde o azylový balíček, to už jsem vyjádřil své mínění. Myslím, že opravdu je potřeba to udělat, ale až budeme mít společné prvky všechny, všech tří směrnic schválené, jakmile budou společné prvky, horizontální prvky toho evropského eh, azylového systému schválené, samozřejmě se rozhodne z politických hledisek. Rovněž zde padla zmínka o CIE. Musím přiznat, že nevím, jakým způsobem fungují v Evropě. Víme, že ve Španělsku, ano, my ve Španělsku jsme zavrhli, jsme, jsme, za, jsme, jsme eh, založili povinnou existenci CIE, Rad pro mezinárodní výměnu eh, studentů, takže to je takový obecný, eh, obecná odpověď. A další otázky byly zaměřené na TFTP. Velmi stručně se o tom zmíním, protože u tom hovořila komisařka Malstrémová, hovořilo se o tom na plénu, takže jenom dvě, tři věci k tomu, o čem hovořil pan Alvaro, protože si myslím, že právě tom spočívají ty obtíže, které musíme překonat. Fakt je, že spěcháme. Nespěchá španělské předsednictví. Je to takový obecný spěch. Spěch mají, tlačí na to evropští občané, spěchá parlament, samozřejmě spěchají i spojené státy, protože je to nástroj, aby se, kterým se zlepší naše bezpečnost. Já si opravdu myslím, že TFTP zlepší naši eh, bezpečnost. Od únoru se nepředává předávají data. Tento tok byl přerušen, takže ten význam, který se tomu přikládá, je relativní. Ale otázka tedy zda to je věc, která spěchá, ano. Španělsko si to také myslí, navíc máme za to odpovědnost a myslím si, že nespěcháme jenom my, ale všichni, i Evropský parlament, všichni si uvědomujeme, že je třeba to udělat co nejrychleji a když se podíváme na ty dotač, dočasné cesty, které jsme, eh, kterými jsme se ubírali, vidíme, že jsme opravdu hodně spěchali. 10. Eh, května schválila rada mandát Komise udělala návrh 20. Eh, března, v květnu to bylo schváleno, eh, předtím ještě v parlamentu byla schvál, byl, bylo schváleno usnesení o mandátu, takže opravdu ano, spěchá to, musíme to udělat co nejrychleji a myslím si, že právě ten spěch nám umožnil vytvořit harmonogram, který máme a e, převzít společnou odpovědnost na jedné straně Evropa, na druhé straně Spojené státy. A druhá otázka, která je obecná, pokud jde o TFTP, tak návrh, který máme, dohoda, kterou odmítl parlament, tak eh, se podstatně změnila. Změnila se ve směřování eh, tak, jak to chtěl Evropský parlament, protože to byl Evropský parlament, který řekl ne. Komise řekla ano, rada také a parlament řekl ne. A proto tam byla ta nová smlouva a v té nové smlouvě, eh, ta nová smlouva je výsledkem toho, že parlament řekl ne. Já uznávám, že to tak je, ale chci říci, že opravdu došlo k podstatným změnám. Došlo k uznání principu eh, poměrnosti, no, přiměřenosti, který tam nebyl, větší transparentnost ve Spojených států, protože Evropa se dozoru zúčastní, dále závazek Spojených států, aby Evropa měla evropské evropský TFTP, je zde podstatná zlepšení v ochraně údoj, údajů, jsou mechanismy ochrany osobních údajů, jak administrativní, tak soudní, které se předpokládají pro legislativu Spojených států, tak aby to nediskriminovalo občany Evropy nebo občané, kteří jsou vyšetřováni, eh, protože mají účty ve, nebo jejichž účty v Evropě jsou eh, vyšetřovány. Takže to jsou prostě taková eh, předběžná opatření, která zde chceme mít po, pro pětileté období. Takže dohoda TFTP současná je velmi odlišná od té původní TFTP dohody, kterou parlament odmítnul. Předpokládají se, nebo jsou zde zahrnuty návrhy parlamentu. Spojené státy se k tomu postavily flexibilně a komise jednala úspěšně. A rád bych připomněl v tomto parlamentu poslední chvíle této diskuse, protože komisařka Malstremová, pokud se nepletu, zde vystoupila 9. června a hovořila o základech eh, dohody, která tehdy ještě nebyla podepsaná. Poslechla si názory politických skupin a za, eh, začlenila některé z těchto návrhů do návrhu dohody, která byla předložena Spojeným státům 10. Takže komisařka Malstrem splnila to, co bylo zde dohodnuto a za, zapracovala do návrhu to, co zde bylo vyjádřeno. Jde totiž nejenom o obavy Spojených států, ale i obavy parlamentních skupin v tomto parlamentu a změny, ke kterým došlo v radě i v komisi, reagují právě na tak, aby byly uspokojeny požadavky politických skupin v parlamentu. A pan Alvaro má pravdu, že jsme přesvědčili komisi a Spojené státy, aby se eh, znovu otevřela eh, ta dohoda a znovu se jednalo o článku 12.1. A eh, díky tomu Evropská unie zpracovává taky údaje, E, společně se spojenými státy, když jde o podniky, které fungují e, tam. Když něco evropského tedy funguje ve Spojených státech. A proto jsme museli změnit článek 12 a to přesně odpovídá návrhům tohoto parlamentu. A to se dohodlo už po podpisu komisí a podařilo se nám přesvědčit komisi a Spojené státy, aby znovu otevřeli článek 12.1. 12.1. A pravda je, že rada chce nebo chtěla začlnit ještě další věci, které vyjádřili poslanci z různých politických skupin. S panem Alvarem jsme o tom hodně hovořili. Například jsme tam založili nebo za, za, zave, zavedli, eh, při, zapracovali dohodu s radou, když vytvoříme nebo když uzavřeme eh, společnou dohodu o přenosu údajů se společnými stát, se spojenými státy, eh, bude to odrážet TFTP. Pokud tedy podepíšeme se Spojenými státy nějakou globální dohodu, tak ta se odrazí v té FTP. To znamená, že to vychází z toho rozhodnutí rady, která se rozhodla reagovat na obavy Evropského parlamentu. Existují také různé obavy v souvislosti s Europolem. Někteří z vás to již vyjádřili. Europol je soudně kontrolován, to znamená, že je kontrolován přirozeně. Samozřejmě všechny aktivity Europol kontrolu, jsou soudně kontrolovány, ale je pravda, že existují obavy v souvislosti s rolí Europolu. E, co se týče odpovědi, tak ta samozřejmě musí výjít z Evropského parlamentu. My jsme ale také e, o tom hovořili v radě a přesně jsme stanovili tedy, jakým způsobem budou požadavky členských států přizpůsobovány smlouvě. V současné chvíli tomu je tak, že se kontroluje, zdali to, co vyžaduje, eh, zdali to, co vyžadují eh, Spojené státy, opravdu odpovídá tomu, co je stanoveno v dohodě. Takže to je ta kontrola, která v tuto chvíli probíhá. Eh, Rada zveřejnila dvě usnesení, která reagují Eh, na obavy Evropského parlamentu, to znamená jde o změnu článku 12. Tady jde opravdu o velkou obavu ze strany Evropský, Evropského parlamentu v souvislosti s ochranou údajů. Existuje návrh pana Alvara, o kterém jsme hovořili. Chci říci, že eh, rada opravdu zohlednila všechny eh, tyto návrhy. My jsme samozřejmě zapracovali také určité změny. Pane Alvaro, já vám řeknu, tomu, co jsme udělali. Samozřejmě, že jsme nezohlednili 100% všech vašich návrhů, ale některé z nich ano. Například v rozhodnutí rady článek 2 jsme zapracovali kompromis, který nebo na základě něhož komise může předložit legislativní návrh v souvislosti s existencí TFTP. To znamená, že jde o rozhodnutí, které je právně závazné a přesně o tom jsme hovořili včera s komisí a s panem Alvarem. Takže to, co mělo být závěrem rady, mělo být pouhým doporučením, dnes po rozhodnutí Koreperu ze včerejška se e, z toho stává článek, který je závazný a který komisi zavazuje k tomu, aby vytvořila právní rámec pro rozvoj TFTP v Evropě. To znamená, což je samozřejmě zcela nepostradatelný krok pro to, aby se TFT mohlo uplatňovat a mohlo dále rozvíjet. To znamená, že komise do jednoho roku na všem musí předložit tento právní rámec pro fungování TFTP. Dále jsme zapracovali také ještě třetí článek do rozhodnutí a tento článek říká, že pokud eh, do pěti let nebude existovat TFTP, evropské TFTP, tak existuje existuje tak co, co tím vlastně chceme říci? Chceme tím říci, že opravdu potřebujeme evropské TFTP, potřebujeme e, právní základ a říkáme také, že může dojít k přeskumu a k revizi například toho, co se týče Europolu a ochraně a kontrole dát. A proč tady hovoříme o pěti letech? Hovoříme o pěti letech, protože to je přesně e, doba trvání smlouvy s USA. Je pravda, že tato smlouva může být přeskoumána, může být přeskoumána každých šest měsíců, to vychází ze smlouvy. Ale to, co já nepovažuji za zcela smysluplné, a to chci říct zcela jasně a upřímně, eh, myslím si, že není dobré, abychom tady přijali právně závazné rozhodnutí, které bude říkat následující. Ve chvíli, kdy Evropa nevytvoří evropské TFTP, tak do tří let my ustoupíme od smlouvy s USA. To znamená, že ve chvíli, kdy Evropa nebudou schopni vytvořit evropské TFTP, tak to povede k tomu, že smlouva s USA, která má trvání pět let, skončí po po třech letech. A jistě se mnou budete souhlasit, že vysvětlit toto poté členským státům bude dosti složité. To znamená, že tady jde o unilaterální rozhodnutí, to, co, zkrátit to, co by mělo trvat pět let na tři roky. Samozřejmě, samozřejmě říkám, že musí dojít k přeskumu, protože přeskum jednoduše e, probíhá a bude probíhat vždy, ale e, dámy a pánové, to zkrácení z pěti na tři si myslím, že bude velmi těžko Eh, ospravedlnitelné. Eh, já chci říci, že ta lhuta těch tří eh, let od tom se nic eh, neříkalo ani v usnesení eh, Evropského parlamentu. O tom se začalo hovořit jen v posledních letech. V tom usnesení se hovoří o rozumné době, to znamená, že tam ten návrh eh, tříletého období je návrh, který se objevil v posledních dnech a my si myslíme, že jednoduše prostě tady se to už nikam nevejde. Já teď tady nebudu zabíhat do nějakých velmi právnických debat, protože nejsem ani právník, ale chci říci, že to je v každém případě protikladné eh, vůči smyslu samotné dohody. Já si myslím, že také z politického hlediska eh, jde eh, o unilaterální kontrolní doložku ve smlouvě s USA, která má trvat pět let, ale která může být zkrácena na tři roky ve chvíli, kdy Evropský, Evropská unie nebude schopná vytvořit své evropské eh, TFTP. Takže jistě se mnou budete souhlasit, že to není velmi rozumné ve chvíli, kdy jste podepsali smlouvu na pět let. Byla by tu možnost, a já už budu končit, byla by tu tedy možnost, že bychom ve chvíli, kdy jedna z těch implikovaných eh, jeden z těch implikovaných aktérů eh, v Evrops, pro evropské TFTP eh, by chtěla, aby to tedy opravdu trvalo pouze tři roky, tak se rozhodla, že zabrání eh, uplatnění i tohoto TFTP. To znamená, že ve chvíli, kdyby existovala skupina členských států, která by byla proti tomu, aby evropské TFTP trvalo pět let, aby a chtěla by, aby trvaly pouze tři, tak to by tedy byla možná. V každém případě tady dáváme možnosti a kapacity Evropě, to znamená tak, aby Evropa mohla eh, zrušit pětileté období, na kterém se v dohodě na kterém jsme se v dohodě dohodli. Já si nicméně myslím, že to není e, rozumné. My teď hovoříme už o poslední fázi vyjednávání, to, eh, ta předchozí fáze v té se nejvíce eh, angažovala komise. My jsme eh, přepracovali článek 12.1, my jsme se odkázali na Europol. Dnes si myslím, že eh, máme již před sebou na stole opravdu dobrou dohodu. Samozřejmě, že nikdy nebude existovat dohoda, která by mohla odpovědět na 100% požadavků všech aktérů, všech partnerů, ale v každém případě si myslíme, že jde o dohodu, která se zaslouží to, aby byla byla eh, schválena, protože si myslíme, že bude opravdu pouze v zájmu eh, všech občanů, jak v USA, tak v Evropské unii. Dámy a pánové, jsme opravdu velmi zásadně omezeni časem chci říci, že já samozřejmě vím, že kdokoliv na koho nevíde řada, bude nespokojena, bude si stěžovat, že byl uh, omezen ve svém uh, vyjadřování v souvislosti s tak velmi citlivým tématem, protože víme, že je to jedno z nejcitlivějších témat, o kterém jsme se uh, bavili v posledním letě. Eh, v posledním roce. Eh, chci říci, že každý eh, z následujícího seznamu bude mít pouze dvě minuty. Tento seznam už je uzavřen. Chci říci, o tomto tématu jsme se hovořili opravdu mnohokrát. A chci říci, že že vše, co tady zazní, bylo jistě již někdy vyjádřeno v některém z našich eh, for, eh, na některé z našich eh, platform. A chci říci, že tedy jsem opravdu nucen k tomu omezit tento čas, to znamená seznam je uzavřený. Pane Tavarese, já vás opravdu prosím, tento téma, to není téma, o kterém bychom hovořili poprvé. Pane předsedo, Pane Tavarisi, my jsme opravdu... Pane Tavarisi, pokud byste mi dovolil. Bylo to na agendě eh, výboru Libe včera a bylo to posunuto na dnešek. A dneska TFTP není jako jednotlivý bod na pořadu jednání. A hovoříme o lisabonizaci Europolu a to je zcela zásadní věc. A rád bych chtěl eh, aby to bylo v, našich, eh, v našem zápisu, že jsme žádali právní službu o vyjádření k, eh, eh, k lisabonizaci Europolu prostřednictvím mezinárodních dohod. Ano, začali jsme tím, že jsme připomněli, že pan Alvaro v 9 hodin měl něco jiného, 9.15 nebo tak byl tady, takže jsme to trochu přesunuli a otázky TFTP jsme zahrnuli do diskuse. Nyní pokračujeme v globální diskusi nejenom o výsledcích španělského předsednictví, takže budeme pokračovat každopádně v druhém druhém kole. Žádám, abyste se omezili na dvě minuty maximálně. Pan Busutil, prosím. Eh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu ministrovi Rubalkavovi za jeho práci v uplynulých šesti měsících. Velmi si ceníme vaši práce, zejména eh, oblasti SWIFTu a oceňujeme taky všechno, eh, co předsednictví udělalo v posledních dnech. Rád bych eh, tady také poděkoval panu Jonathanu Fordovi za všechno, co udělal, nejenom na tomto tématu, ale také pro další témata v eh, této oblasti justice a vnitra. Já myslím, že nám se po vám bude stýskat a možná, že někteří členové tohoto výboru se na vás budou obracet i na IMKU. Takže já se teďka omezím na e, eh, TFTP. Souhlasím s vámi, pane ministře, v té věci, že se podařilo dosáhnout velkého pokroku a e, každopádně jsme od února urazili velký kus cesty. Přesně z toho důvodu, že jsme zvolili vhodný přístup, který, o který tomuto parlamentu vždycky šlo a pro nás je to velké vítězství, protože my jednak akceptujeme pok- eh, pokračování toho předávání těch údajů za dvou podmínek. Za prvé, že to, k tomuto předávání údajů bude docházet pod přísnou kontrolou a za druhé, protože e, si stanovíme jasný závazek Eh, to provádět vlastně, za, zaštítit toto eh, tou dohodou TFTP. Už to téměř máme, ale ještě to není úplně hotové a to je právě moje mm, sdělení pro vás, pane ministře, protože teď ještě nemůžeme otevírat šampaňské, protože stále nám ještě zbývá tu práci dokončit a v červenci hlasovat. Jako můj kolega pan Štraser, který tady dnes dopoledne bohužel nemůže mít, řekl, že kvalita musí převážit nad rychlostí. Máme tady našeho zpravodaje, jste tady vy a prosím vás, abyste využili ty zbývající hodiny španělského předsednictví, abyste skutečně uzavřeli toto téma. Ještě se to nepodařilo, ale vy to můžete dokázat. Děkuji, paní Interval, děkuji, pane předsedo omlouvám se, že máme tak, nebo lituji, že máme tak málo času, protože my jsme se dnes měli věnovat TFTP a e, otázce PNR. K TFTP jste řekl, že e, ta dohoda se výrazně změnila, ale já s tím moc nesouhlasím, protože tím hm, obsahem je právě hm, e, předávání Eh, celých eh, prostě sum těch údajů. A američané eh, chtějí jehlu a nás, mě zajímá, jestli my jim předáváme tu jehlu nebo tu kupku sena, v které si tu jehlu teprve musí najít. Eh, článek 12 se změnil, to je dobře. Hovoříme o evropském TFTP, to je také eh, pěkné, ale to pořád ještě není totež jako vlastně vyhledávání, extrahování těch údajů na evropském území. A vy tam hovoříte o té lhůtě tři roky nebo pět let a to je proto, že my chceme, abyste skutečně dohlédli na to, aby k tomu extrahování údajů docházelo na evropském území ať to bude trvat tři měsíce, nebo tři roky, nebo pět let. Já myslím, že pět let to snad zabrat ani nemůže, to není eh, důvěryhodný údaj, takže já se s tím eh, pětiletým termínem nemůžu smířit, to je nepřiměřené. Eh, také s vámi souhlasím v té věci, <clears throat> že ten názor EDPS je velmi skeptický na tuto věc a jsou tady minimálně dva členské státy, Německo a Belgie, které se také domnívají, že ta pětiletá lhuta je nepřiměřena. A jenom ve stručnosti něco k PNR, protože máme velmi málo času. Za prvé, pokud jde o časový kalendář, teď když se dívám na komisi, když komise má za to, že to nestihne do poloviny července celý ten balíček PNR, tak možná by bylo vhodné tu lhutu nějak prodloužit a předtím by možná ještě komise mohla předstoupit pro tento výbor a vysvětlit, proč eh, ten termín v polovině července nestihne. Ehm, samozřejmě došlo také k významným změnám amerického zákona o ochraně soukromí. A mě by zajímalo, proč Eh, jsme nebyli o tomto informováni, nechali jste si eh, vypracovat právní analýzu, protože z té právní analýzy, kterou mám k dispozici já, vyplývá, že tím se celá tato dohoda dost mění. Pokud jde také o ty standardy PNR, proč tam Evropská unie nebyla zastoupena, proč tam nemohla vystoupit a proč jsme nebyli informováni. Komise už dostala tuto otázku ze strany všech eh, stínových zpravodajů. Pan Coelho. Děkuji, pane předsedo. Jenom minutku, rád bych poděkoval eh, panu ministrovi za španělské předsednictví. Eh, vaše pomoc byla velmi užitečná a vhodná v kontaktu se mnou na tom, na čem já jsem pracoval. Informace eh, od předsednictví byly podrobnější, než obvykle bývají, takže eh, ta témata týkající se databází, eh, justice a vnitra eh, SIS-2 a tak dále byly velmi obsáhlé. Z dlouhodobého hlediska jsme se podrobně zabývali vízy. Je mi velmi líto, že jsme se nemohli věnovat eh, tématu Rumunska a Bulharska. Nebylo to z viny předsednictví, ale kvůli radě, protože toto je otázka, která z hlediska parlamentu je velmi provokativní a jde o velmi podstatná data Rumunska a Bulharska. Dopis, který byl rozeslán, byl velmi provokativní. Každopádně ale se ty problémy vyřešily přes velvyslance příslušných zemí. Rychle se eh, chtěl bych si, že spolupráce Španělska byla velmi plodná a za to bych chtěl poděkovat. Ano, pane předsedo, já bych se ještě chtěla dotknout otázky azylu. Eh, protože pokud jsem dobře obeznámena s tou prací, která byla odvedena během španělského předsednictví, tak s výjimkou eh, schválení eh, toho jednotného úřadu, tak tady, myslím, nevyvstaly žádné další překážky nebo komplikace mm, v rámci těch diskusí o azylového balíčku. Promiňte, že to musím tak bleskově schrnout, ale um, ty překážky mm, vyplývají z toho, že jak se ta nová verze toho eh, uspořádání eh, tam stanoví celou řadu administrativních podmínek. Teď nemohu zabíhat do podrobností, není čas, ale chtěla bych v této fázi říci, že ten argument nemůžeme eh, ignorovat, ale zdá se mi, že eh, ne, eh, dostatečně nezdůvodňuje nebo neobhajuje ta omezení poskytování azylu. Eh, samozřejmě členské státy chtějí uzavřít celou řadu hm, kapitol v tomto balíčku aby nějak pohnuli s tím společným azylovým režimem a říkají tomu pragmatismus, tomuto přístupu. Moje první otázka k tomuto tématu, pane eh, ministře, je eh, následující. Myslíte si, že stále ještě vůbec můžeme hovořit o azylovém balíčku a společném azylovém režimu a můžeme mít za to, že ty, ty jednotlivé texty spolu jsou vůbec nějak provázány, že spolu nějak souvisí? A moje druhá otázka, abych dodržela ten řečnický čas, eh, máte nějakou představu, o tom, eh, kdyby tyto dva texty, procedura plus přijímání osob, eh, kdy by tedy měly eh, začít platit a je vůbec představitelné, že by Evropský parlament získal nějaké záruky o přeskumu těchto textů, takže to jsou, pane ministře, moje otázky na vás. Paní Keller. Já Eh, předám své dvě minuty někomu z kolegů. Já bych chtěla jenom říct, že jsem velmi ráda, že hovoříme o eh, tomto tématu, ale myslím, že tady snišujeme dvě věci. TFTP. Uh... Eh. Takže prosím, jenom TFTP. Überrascht. Já jsem trošičku překvapen, co se týče odpovědi rady. Vy si myslíte, že uh, jste dostali to tříleté období te- na stůl teprve teďka. Ale Evropský parlament to říká od začátku. To znamená, co se týče přenosu, takového masivního přenosu údajů v podstatě, e, i tak je to něco, co není v souladu s evropským právem. A my chceme řešení, my chceme řešení toho, aby nemuselo docházet k takovému to masovému přenosu údajů, protože jde tady opravdu o přinášení masového množství dat, a já si myslím, že je zcela jasné, že Evropský parlament bude souhlasit s touto dohodou pouze, pokud bude stanovena takováto jasná lhůta. A je velmi zajímavé, že říkáte, že to nebude možné, protože existuje spousta mezinárodních dohod, u kterých je stanovena lhůtka, lhůta, je, jsou stanoveny podmínky a je to možné. Já proto nevím, proč by to nemělo být možné, proč by nemohla existovat závazná lhůta pro tuto smlouvu, proč proč by to nešlo, proč by nebylo možné zajistit, aby v blízké budoucnosti mohlo být rozhodováno na individuální úrovni o tom, které údaje budou přenášeny a které ne, abychom se vyhnuli této mas, tomuto masovému přenosu. Pan Alvaro? Děkuji, pane ministře, za vaši odpověď. Eh, myslím, že z těch eh, reakcí, které tady prozatím zazněly, jste vyrozuměl tomu, že to není pro nás nic nového, ale ty dvě věci, které jsem zmínil, studie, komise, to je sice dobrý nápad, ale je to už v té dohodě zahrnuto, je to zapracováno v té dohodě, že komise předloží mm, takovouhle studii a bude eh, jak si toto zvažovat, to, toto předávání údajů. Takže to, co se teď probírá na radě, už je každopádně reflektováno v té dohodě. Takže je to sice zdvojování, ale jsme rádi, že je to tady potvrzeno. Za druhé, Dublin. Ta dohoda sama o sobě eh, nevyprší k nějakému datu. Ta eh, běží pět let a pak je automaticky prodlužována o rok. Eh, a pokud Eh, dojde k něčemu nepředvídaného, kdyby některý eh, stát například toto chtěl vypovědět, tuto dohodu, tak tam by byl ten článek 21.2 by byl vlastně nadbytečný. Kdybychom třeba řekli, máme vážné důvody, které nás vedou k tomu rozhodnutí eh, odstoupit od té smlouvy, takže tam to je zakojeno zakotveno a je to bezpodmínecný článek 21.2 a je tam šestiměsíční výpovědní eh, lhuta. Takže nesouhlasím s vámi v této věci a eh, opravdu ta eh, neochota tam zakotvete tři roky, kdybychom byli mm, přesvědčeni o tom, že můžeme jaksi extrahovat ty údaje v průběhu tří let, tak bychom eh, se na to mohli dohodnout. Můj eh, názor osobní je ten, že tady neexistuje dostatečná vůle k tomu to udělat, protože jinak nechápu, proč by to bylo tak složité nám tam dát eh, jasné datum nebo jasnou časovou lhůtu, která by umožnila parlamentu toto posoudit. Takže jsou to tři roky a ta spolupráce působí spolupráci, ale eh, taková ta neochota působí další neochotu. Děkuji, paní Ludford. Děkuji, pane předsedo. Jsem si právě tady vyslechla, že pro, pro, proběhla velmi úspěšná vyjednávání o um, směrnici o tlumočení během španělského předsednictví. Um, důvěřuji tu jaksi té mm, atmosféře důvěry, kterou se podařilo nastolit mezi všemi třemi institucemi a podle mě tohle to byl úspěch a byla to situace prospěšná pro všechny zúčastněné. A stejně tak myslím, že bychom si měli důvěřovat, pokud jde o tu dohodu eh, o SWIFTu a dynamiku celého tohoto procesu. Ano, dosáhli jsme nějakého pokroku v porovnání s únorem a to je z velké části díky parlamentu, ale proč my musíme dělat všechny ty těžké úkoly a musíme tady pak stát v roli nějakých potížistů? Eh, hovořím tady o té směrnice hm, o ochraně osobních údajů. Je to směrnice rady, tehdy tam parlament neměl tu pravomoc spolu rozhodovat eh, <clears throat> eh, tady ty problémy, jak se ukazuje, nejsou se spojenými státy, ale s jinými evropskými institucemi. Takže to tady předkládám eh, jaksi eh, komisi pro zamyšlení. Já nevím, jestli vám vůbec můžeme důvěřovat. A je to skutečně s podivem, že vy nám nepomáháte, abychom měli, abychom jaksi tahali za jeden pro vás. A já jsem místo předsedkyně té komise pro spolupráci se, se Spojenými státy. A přece nám jde o to, abychom společně bojovali proti terorismu a organizovanému zločinu. Je tam pořád ještě celá řada nedostatků. EU, e, e, e, Europol například. Um, Europol má přece jasný zájem na Eh, identifikaci těch eh, údajů. Eh, jmenování zástupce Evropské unie pro ty kontakty s Amerikou, potom pak jsme tady hovořili také o EDPS, hovořili jsme také o, té, o tom krátkém přechodném období Eh, tady k tomu zazněl velmi cený eh, příspěvek pana Hastingse. Ehm, my si nechceme zopakovat ten únor, tu únorovou situaci, ale když tady pan Alvaro se stěžoval na amerického velvyslance. Prosím vás, spolupracujte s námi a pomozte nám vylepšit tuto dohodu a vylepšit ho ještě výrazně v budoucnosti, protože jinak s námi budete mít nějaké popotahování. Děkuji. Paní Chimnez de Serrin, děkuji, děkuji pane ministře, děkuji za váš projev, za vaše odpovědi, děkuji za prezentaci týkající se španělského předsednictví. Já si pamatuju, že když španělské předsednictví začalo, tak se zavázalo, že bude pomáhat obětem terorismu, že bude chránit. Já si myslím, že v této oblasti se neudělalo dostatečné množství věcí, protože španělské předsednictví předložilo pouze Eh, euro příkaz na ochranu obětí eh, terorismu. Já se proto myslím, že tady je třeba udělat ještě něco více. Myslím si, že tady jde tedy hlavně o ochranu žen, které trpí pod domácím násilím, ale je třeba, aby to opravdu zahrnovalo i oběti terorismu. E, nicméně si myslím, že oběti terorismu by měly být upravovány e, ještě speciálním dokumentem. Myslím si, že jde také o součást, nedílnou součást boje proti terorismu a e, vy jste řekl dvakrát, tentokrát jednu věc. Vy jste řekl, že proti terorismu je třeba bojovat eh, pevně, s pevným postojem, ale zároveň tolerancí. A to ve mně vzbudilo určité obavy, protože jak se chcete chovat tolerantně k někomu, kdo vraždí děti a kdo eh, organizuje bombové útoky? Chci říci, že existuje jasný limit a jasná hranice pro toleranci. Uh, já ne, tudíž nezdílím s vámi to, co vy jste řekl. Myslím si, že ve chvíli, kdy budeme hovořit o toleranci, tak tím budeme pomáhat, tole, budeme pomáhat samotným teroristům. Chci říci, že tímto jim opravdu dáváme mezinárodní podporu, kterou oni hledají. A proto si myslím, že nejlepší ochranou pro oběti kolegové, je opravdu nulová tolerance a zcela pevný postoj. Myslím si, že je třeba dále pokračovat eh, ve vztazích s e USA, protože my musíme jednat s těmi, kteří jsou naši přátelé a kteří nás podporují. Děkuji, pan, paní Romero. Děkuji, pane předsedo, po dvou a čtvrt hodinách této debaty, si myslím, že přesto je má otázka pertinentní. Spravodajství eh, a vyšetřovací služby jsou samozřejmě zcela nepostradatelné pro boj proti terorismu. Když se odehrál Eh, kdy se podařilo zabránit atentátu na palubě letadla, tak 16 amerických agentur se přiznalo, že v podstatě tady selhali, eh, protože to byl civilní občan, který zabránil tomuto, eh, tomuto atentátu. Když došlo k atentátu, letu 11. září, tak americké agentury také přiznaly, že selhaly. To znamená, že eh, americké úřady jsou sebekritické, ale možná, že bychom se měli podívat na koordinaci našich vlastních agentur, eh, našich vyšetřovacích služeb a spravodajských služeb. Měli bychom opravdu eh, začít porovnávat naší efektivitu, protože my musíme být opravdu efektivní, musíme zajistit, aby všechny tyto naše služby a agentury byly koordinované, musíme je koordinovat, musí, musí být efektivní, protože pokud nebudou, tak nebudeme moci zabraňovat možným atentátům na evropském území. A pokud v tuto chvíli hovoříme o nástrojích jako TFTP nebo PNR na evropském e, území, což jsou dohody, které vlastně porušují základní práva a základní svobody, tak se v podstatě musíme zamýšlet nad potřebou tohoto nástroje, takovýchto nástrojů pro evropské občany. A já trošičku spochybňuji to, co řekl pan ministr o nepostradatelnosti takovýchto nástrojů, ale je pravda, že občané jsou si stále vědomí a musí si být vědomi toho, že naše agentury, vyšetřovací agentura, spravodajské agentury nejsou, souča- nejsou dostatečně koordinované. A chci se zeptat, zdali výbor KOSY je schopný schromažďovat a koordinovat mm, údaje, které získává, to znamená, zdali může fungovat jako určitá, určité centralizované středisko a chtěla jsem se zeptat, zdali si myslíte, že tyto agentury tedy mohou být lépe kontrolovány, mohou být lépe koordinovány, aby náš boj proti terorismu byl efektivnější. <laughs> no, look, very quickly on uh, Eh, on SWIFT. Jenom ve stručnosti ke SWIFTu. Eh, naše frakce podporuje tu žádost o to tříleté období a budeme se snažit udělat maximum v těchto závěrečných hodinách, abychom dosáhli kompromisu v této otázce. Souhlasíme s tím, co tady řekl pan Busutil. Jsme opravdu velmi blízko a je docela dobře možné, aby se to podařilo, pokud bude dobrá vůle na všech stranách. To zdůrazňuji. Opravdu jsme dosáhli velkého pokroku a k tomu bych chtěl pogratulovat španělskému předsednictví. Ehm, ehm, musíme se umět popasovat i s vítězstvím, i s prohrou a nám se toho podařilo dost jako parlamentu. Um, Eh, a to nejenom na straně Rady, Komise, ale také eh, Spojených států amerických. Eh, nikdy jsme si nedovedli ani představit, že by se takto zavázali dohodu. Nemyslím si, že by ta dohoda byla dokonalá, to ne, ale souhla- sdílím také tady ty, ty obavy, které tady zazněly na adresu Europolu. Myslím si, že je teď možné tohleto ještě změnit, ale o to tady nežádám. Žádám tady spíš o úplně jasné mm, uznání faktu, že tady je koncepční otázka a právní otázka. Rád bych se tedy zeptal komise v první řadě a chtěl bych tedy požádat komisi, aby zajistila, že Europol, dokud tedy existuje, plní ten svůj úkol pod eh, přiměřeným dozorem. Tím myslím, že eh, pokud eh, chceme tedy například vyslat zástupce Evropské unie, třeba na americké ministerstvo zahraničí například, <clears throat> tak Zároveň chci, abychom tedy měli možnost eh, zasáhnout do Europolu a posuzovat ty původní žádosti. Myslím si, že ta dohoda by ani tak nebyla dokonalá, ale myslím, že by jaksi vyřešila některé ty obavy, které máme. Tady ještě eh, dvě slova. Teď eh, tady promluví pan Peter Hastings a například pan Foltz z komise. Takže pan Hastings si prosím dodržte dvouminutovou lhůtu. Děkuji, pane předsedo, že mi dovolíte toto krátké vystoupení. Eh, eh, někteří členové zde, předlož, eh, zde jaksi mm, promluvili v tom smyslu, že eh, se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku, nicméně některé obavy stále ještě přetrvávají a týkají se věcí, které se zatím nepodařilo vyřešit a některé zase reagují na eh, nové věci, které se ubírají eh, špatným směrem a z toho vyplývá celá řada vážných otázek. Hlavní otázka je, jak tyto obavy, jak se ošetřit a jaké kroky teď přijmout. Pokud jde o ta vylepšení, to jsou zejména podrobná ustanovení o právech subjektu údajů. Ale mám také e, některé pochybnosti o tom, zdali se podaří eh, jak si vynucovat tato práva v Americe, pokud eh, je tím subjektem údajů jaksi někdo, kdo není občanem amerických států. Máme také také tu rámcovou dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unii. To by mohlo být zajímavé řešení nebo zajímavá možnost, jak zlepšit tu efektivitu. Za druhé, pokud jde o obavy, zbývající obavy, to je stále ta velká otázka té potřebnosti a přeměřenosti, protože tam se jedná o posílání celých těch souborů údajů. Eh, vítám tu jasnou formulaci eh, toho dokumentu, eh, kde se hovoří o tom potřebném rozsahu a všichni víme, že že to zaměření bude stále jaksi poměrně široké. A mám za to, že krátké přechodné období by bylo vhodné, abychom eh, zpřesnili mm, to přesné zaměření. Ale kdyby se měl eh, používat ta formulace, kterou máme teď, tak by možná bylo dobré použít ten mechanismus eh, těch prvních šesti měsíců a potom tedy té pravidelné jaksi novelizace nebo revize tohoto dokumentu, tak abychom upřesnili ten rozsah tím se dostávám k ověřování. To je mm, velmi důležité, protože tady, pokud jde o Europol, tak tady je eh, střed zájmů. Ta zlepšení, eh, o kterých hovořil pan Lamrindy, jsou jistě vítána. A eh, samozřejmě je vítán také nějaký dozor eh, v tom transatlantickém kontaktu. Děkuji a teď prosím, abyste zareagoval přímo na ty dotazy, které zde zazněly. Eh, děkuji. Pokud mohu stručně promluvit k té FTP, zareagovat na některé ty věci, eh, které body, které zde zazněly a mám pro vás také poselství od Cecílie Malstremové, která lituje, že zde nemůže dnes být. Ehm, zdá se, že máte ty zprávy z diskusí, mm, eh, které byly na radě a na komisi, které ale ve skutečnosti moc nereflektují to, k čemu dochází. Eh, lidé pracovali dnem i nocí, telefonovalo se do půlnoce minimálně eh, každý den v těchto posledních den, abychom skutečně um, nějak zohlednili ty konkrétní žádosti, které přicházeli právě z této sněmovny. A nechceme jaksi se zahambit tím, že bychom znovu začalo, začínali vyjednávání se zahraničním partnerem bez ohledu na to, kdo tím zahraničním partnerem je. A to by opravdu nemělo být nutné. Um, um, změna toho článku 13 byla provedena na vaši výslovnou 12, pardon, na vaši výslovnou žádost. Ta hlavní věc, jak myslím všichni dobře chápeme, je otázka eh, předávání celých souborů údajů nechceme skutečně posílat do Ameriky celé kupky sena, v kterých budou muset američané hledat teprve tu pověstnou jehlu, pokud budeme mít v Evropě, na evropském území nějaký eh, odpovídající systém, eh, který bude tady eh, fungovat při eh, odhalování financování terorismu. Takže musíme vytvořit nějaký evropský ekvivalent. My nevíme, jak by to mělo vypadat, vy také ne, je to otázka na um, komisi a parlament, je, bude to trvat dlouho, bude to stát hodně peněz. A my jsme se zavázali přednést nějaký návrh do roka a to rozhodně uděláme. Ta dohoda sama o sobě eh, je uzavírána na pět let v, to, v těch závěrečných ustanoveních se stanoví, že to pětileté trvání ehm, bude potom eh, ukončeno, pokud se jedna ze stran nedohodne dohodu prodloužit. Takže tady jsou jasná ustanovení, pokud jde o trvání této dohody, ale my nemůžeme přistoupit na takovouhle pětiletou dohodu a už sdělit našemu smluvnímu partnerovi a zbytku světa, že e, tato lhuta chce být ve skutečnosti, chceme, aby ta lhuta ve skutečnosti byla kratší. A to je alespoň jasné, jasné politické sdělení od Cecílie Malmströmové. Já jsem tady e, pouhý úředník, takže vám e, toto sdělení předávám. máme důležitou dohodu, kterou vám rada předá k odsouhlasení. Možná je schválíte, možná ne. To je vaše pravomoc, která vyplývá ze smluv. Datum, doufám, že se shodnete na 7. červenci, nic, do září se nic nezmění v porovnání s tím, co máme dnes. Eh, ten obecný dojem, alespoň věřím, byl jsem, hovořím tady za komisi, ale včera jsem byl v Koreperu, takže panuje přesvědčení, že bychom měli udělat maximum, abychom jaksi uspokojili ty žádosti, které přicházejí z Evropského parlamentu a já si myslím, že opravdu děláme všechno, co je v našich silách, abychom vám vyšli vstříc teď tady zůstává jenom ta otázka doby trvání této dohody. Ta je ovšem stanovena přímo v textu té dohody. To je ale něco jiného než to, mm, jaksi ustavení evropského TFTP. My tady předložíme návrh na toto téma do 12 měsíců, takže teď je na vás a na radě, co dál. Vy jste zákonodárci. Určitě to nebude jednoduchý právní akt. Takže vy se musíte rozhodnout a jakmile tak učiníte, tak samozřejmě z toho budou vyplývat eh, určité důsledky, ale nemusíme to vůbec nějak dramatizovat, ani protahovat, ani spochybňovat eh, mezinárodní dohodu, která byla vyjednána komisí s zahraničním partnerem, který také vyjednával v dobré víře a vyjednali jsme tedy společně dohodu na pět let. Takže to bychom neměli spochybňovat. Ještě chci tady v rychlosti zareagovat na Europol, potom se budu věnovat PNR. Předseda, prosím, pospěšte si, máme, máme velké spoždění. No, takže potom asi budu muset rovnou odpovídat na ty otázky, které se týkaly PNR, protože na to potřebuju asi pět minut. Takže teď chci odpovědět tady Stavrosovi, Europol. Eh, Europol. Za prvé, Europol má eh, jaksi orgán, který spolu zodpovídá za ochranu osobních údajů v Evropě. Eh, tato mezinárodní dohoda chce jaksi eh, dát Evropskému soudu pravomoc dohlížet na práci Europolu při naplňování této dohody. Takže se nemusíme obávat, že by Europol jaksi Eh, že by nad Europolem neexistoval žádný dohled, pokud jde o mm, jaksi naplňování této dohody. Všechno se děje, jak si pod, mm, spadá do eh, pravomoce Evropského soudního dvora. Eh, Sofie, teď nevím moc, co, co si mám počít, protože tady mám docela dlouhou odpověď na vaši otázku. Předseda, ano, vidím, že paní Intveld trvá na tom, abyste odpověděl a ráda by si vyslechla vaši odpověď. Odpověď pak musí odejít. Pane předsedo, můžu si vyžádat aspoň 20 vteřin. Já eh, mohu přijmout také vaše písemnou odpověď za předpokladu, že bude zítra, protože pak odjíždím budu odjíždět do Washingtonu. Um, mohu vám tu odpověď dát eh, do oběda, řekněme, do poledne. Eh, ale eh, my o tom hovoříme, protože jakmile si vyžádáme od komise písemnou odpověď, tak se ji nikdy nedočkáme. Ne, já opravdu vám tu odpověď pošlu. Pane předsedo, ještě bych chtěl dokončit, ehm, dokončit myšlenku. Myslím si, že to je moje poslední návštěva v tomto parlamentu v mé stávající funkci. Vždycky se mnou členové tohoto výboru eh, zacházeli velmi eh, hezky a také na neformální eh, bázi naše kontakty byly velmi vřelé. Děkuji, děkuji, ceníme si vaší práce. To byl velmi suchý a britský konec od pana Fola. On vlastně tady strávil velký kus života a nám bude velmi líto, když se s ním budeme muset rozloučit. Ano, děkuji, ceníme si vaší práce, ehm, děkuji, děkujeme vám jménem všech členů výboru LIBE. Pane Jonathane Fole, hm, chápeme, že paní Intveld eh, dostane odpovědět na svůj dotaz do ehm, poledne, hm, pokud vůbec nějaký oběd eh, bude mít. Takže teď rychle k poslednímu bodu na programu. Estamos ministra Rubalkáva E, odpoví na všechny otázky, máme podstatné spoždění, ale je zcela evidentní, že diskutujeme nikoli poprvé o nejpolemičtější a nejcitlivějších věcech v Evropském parlamentu. E, proto je odůvodněné toto spoždění, ale žádám vás také o pochopení a o pomoc, protože španělský ministr spravedlnosti čeká, aby mohl zde v tomto výboru vystoupit. Pan ministr, děkuji, pane eh, předsedo, velmi stručně, protože eh, už zde bylo řečeno eh, to, co já bych měl říkat, pokud jde o Europol a jeho právní kontrolu, protože fakt je, že se trochu mění vytváření Europolu a pod touto smlouvou je Europol trochu v jiné pozici, takže a jeho kontrola, e, takže souhlasím s komisí. Teď pár věcí, o kterých jsem se chtěl zmínit. Za prvé, je zcela jasné, že došlo k pokroku. Nikdo z těch, kteří dnes dopoledne vystoupili, se neopo- neopomněl zdůraznit, že došlo k úspěchu, došlo k pokroku. Takže pokrok byl. Byl někde dostatečný, někde nedostatečný, záleží taky na tom, jak to kdo posuzuje, ale fakt je, že všechny instituce jsme se snažili si navzájem naslouchat a pokud jde o Spojené státy, tak jsme naslouchali všechny evropské instituce dohromady. A ke změnám a k pokrokům došlo až včera vlastně pozdě, protože včera na Koreperu na základě eh, rozhovorů rady a eh, parlamentu, konkrétně eh, s panem Alvarem, který byl mluvčím za parlament, se dospělo k některému pokroku, ne stoprocentně, ale fakt je, že Eh, rada eh, přijala eh, článek ve změnu článku, ve kterém se hovoří o čla, nebo konkrétně článek 2, kde se hovoří o roce a vytvoření evropského TFTP a dále článek 3, kde se hovoří o trvání a je tam otázka, pokud jak to bude, když se vytvoří či nevytvoří TFTP a o možných eventualitách. Dále eh, Rada absolutně není proti tomu, aby existoval evropský TFTP, právě naopak. Eh, myslíme, že je určitý způsob, jak eh, zabránit tomu, aby se přenášela masově data do Spojených států a ta spočívá v tom, že se vytvoří evropský TFTP, že bude určitý evropský zástupce eh, a dočasně může být evropský zástupce pro zpracování eh, dat ve Spojených státech. Ale každopádně Evropa eh, chce taky vybírat tu jehlu z kupky e, sena a fakt je, že bez, jistotu budeme mít teprve, pokud budeme mít evropský TFTP. Jsme proto, aby existoval Evropa nemá nic proti tomu, aby se dohodly evropské instituce, Rada, Komise, Parlament a abychom si my sami eh, stanovili určitou lhůtu pro vytvoření evropského TFTP. Pokud se dohodnou tyto tři instituce na třeba tříleté lhůtě, můžeme to udělat. A Rada rozhodně nebude proti. Ale nepřipadá mi rozumné, aby tato dohoda evropských institucí eh, figurovala jako podmínka dohody se spojenými státy, protože mně připadá, že to není snadno vysvětlitelné spojeným státům, že bychom říkali, že eh, to bude, po, a pokud budeme mít TFTP eh, v Evropě a pokud by se nám to nepodařilo, takže potom bude CIF, protože my jsme toto eh, po, tě, po celou dobu jednání eh, ne, to nepodmiňovali s tou, eh, touto dohodou tří institucí. Jinak ale pokud jde o evropský TFTP, chci říci, že my, kom, rada chce, aby existoval evropský TFTP. A to je taky potvrzení toho, co říká pan Alvaro. My jsme dali Eh, komisi k tomu mandát, ale není, nepodmiňuje to SWIFT. Pokud všechny tři organizace nebo instituce chtějí, evropský TFTP potom bude. Je třeba, abychom se dohodli, ale nemá smysl říkat Spojeným státem, nemáme eh, TFTP v Evropě, protože jsme se neschodli a proto nechceme, aby eh, platila ta dohoda s vámi takto. To mně připadá nerozumné, protože můžeme mít systém, ale ne jako podmínku. Protože kdyby to tak bylo, nehovořili bychom se Spojenými státy o dohodě na pět let, ale třeba na tři roky. Takže e, toto e, e, nemůže takto být podmíněno. Souhlasíme s tím, co říká paní Latford, nemá smysl podmiňovat dohodu se spojenými státy naší schopností se dohodnout. Chceme formalizovat eh, usnesení tří institucí, že budou mít evropský TFTP za tři roky. Dobře, můžeme se dohodnout, ale nemůžeme tím podmiňovat SWIFT, protože bychom svou prací eh, podmiňovali prací USA. Děkuji, eh, pane ministře. Chtěli bychom se s vámi rozloučit a chci vám oznámit, eh, že eh, nebudeme ale dělat přestávku, okamžitě budeme pokračovat vystoupením španělského ministra spravedlnosti. Dear colleagues, we beg you to take your seats. Posaďte se, prosím. Como anunciamos y sin dilación, a jak jsme říkali, tak bez přestávky nebudeme nic protahovat, jelikož už tak máme spoždění, to znamená, že bych v tuto chvíli rád tady přivítal pana Franciska Kamaňa Domingueze, španělského minister, ministra spravedlnosti a teď předsedajícího ministra v Radě pro spravedlnost a vnitřní záležitosti. Rád bych, aby pohovořil o tom, co, čeho dosáhlo španělské předsednictví v této oblasti v posledních šesti měsících. Poprosil bych ho, aby se držel stanoveného časového limitu, to znamená 10-15 minut. Je pravda, že jsme nepočítali s tím, že se první část eh, našeho prvního slyšení tak prodlouží a protáhne. To znamená, že bych byl velmi rád, kdyby se opravdu držel toho časového limitu, aby co nejvíce lidí se dostalo ke slovu. Rád bych tedy poprosil, aby se slova ujal pan Francisco Camaña jménem španělského předsednictví. Dobrý den, děkuji pane předsedo, dobrý den vám všem, dámy a pánové. Je mi opravdu velkou ctí. Děkuji za to, že jste mě pozvali do vašeho výboru, abych pohovořil o hodnocení španělského předsednictví v oblasti spravedlnosti. Byl jsem tu v lednu abych vám řekl něco o aktivitách, které budeme, které jsme chtěli vykonat v následujících šesti měsících a prosil jsem vás o podporu. V tuto chvíli bych vám opravdu velmi rád poděkoval za velmi loajální spolupráci, za velmi dobrou spolupráci, která nám dovolila opravdu dosá- pomohla dosáhnout cílů a výsledků, které jsou zcela zásadní pro splnění cílů cílů, které jsme si stanovili pro vytvoření společného e, evropského prostoru spravedlnosti, který by respektoval základní práva a který samozřejmě bude hlavně sloužit našim všem občanům. Naše španělské předsednictví se charakterizovalo začátkem nové etapy transformací e, evropského společenství, což mělo samozřejmě velký dopad na oblast spravedlnosti. Hlavním, hlavní změnou byla, bylo vstoupení v platnost Lisabonské smlouvy, která vstoupila eh, v platnost ve stejnou dobu jako, započit, jako začátek nového pětiletého plánu pro oblast spravedlnosti a také programu, stokholmského programu. Naše předsednictví se muselo vyrovnat s výzvou v podobě správného přechodu do nové fáze v oblasti spolupráce v eh, trestních věcech. My jsme se snažili opravdu přizpůsobit eh, všem, všem změnám a to, co nejvyšší rychlostí. Je pravda nicméně, že eh, přesto do poloviny února jsme nemohli počítat se spoluprácí s komisí, která vstoupila tedy do své funkce až v té době. To znamená, že na začátku jsme měli určité problémy, ale i přesto jsme se museli tedy vyrovnávat ještě s dalšími požadavkami institucionálního rázu, které ovlivnilo naše, eh, naše jednání a naše aktivity. A jistě víte, o čem hovořím. Hovořím o postoji paní komisařky Redingové k iniciativě perspektivám členských států v souvislosti se spoluprácí v trestních věcech. Hovoříme tady o funkcích, které vycházejí eh, ze smlouvy pro oblast eh, spolupráce eh, v právních a trestních záležitostech. Smlouva vstoupila v platnost a díky tomu jsme mohli pokročit v dvou zásadních oblastech, zásadních oblastech pro evropský prostor spravedlnosti. To znamená, že jsme mohli zlepšit záruky, ochranu obětí, ale když hovořím eh, samozřejmě o těchto aktivitách, tak si říci, že jsme vyvíjeli opravdu velké úsilí a všichni dohromady jsme byli schopni eh, překonat překážky a to také díky tomu, že jsme mohli celou dobu počítat s podporou Evropského parlamentu a také právních služeb Evropského eh, parlamentu. A já bych v tuto chvíli ještě jednou rád za tu spolupráci poděkoval. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych dále hovořil o těch hlavních úspěších nebo pokrocích posledních měsíců. Jde tedy o první měsíce stokholmského programu, který byl přijat radou a v rámci něho byly přijaty také nové akční plány Evropské komise. Já jsem již na začátku velmi krátce zmínil směrnici týkající se e, směrnice e, o právu na překlad a tlumočení v soudních řízeních. To je první z věcí, kterou, na které jsme pracovali po té, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost podle řádného legislativního postupu. Kromě toho jsme došli k souhlasu v prvním čtení. A chci říci, že tady jde o první opatření cestovní mapy, na které jsme se shodli za švédského předsednictví s cílem opravdu postupné perspektivy, ze které jsme se chtěli tedy dívat a na, na další náš postup. To je zcela zásadní pro posílení vzájemné důvěry, což v podstatě znamená také to stejné jako vzájemná, eh, vzájemná podpora a vzájemné eh, porozumění. Já si myslím, že tento úspěch by měl být pro nás impulzem pro další debaty. Debaty týkající se dalších opatření této cestovní mapy. A teď mám na, mí, na eh, mysli například například eh, práva zadržených osob a eh, také mám na mysli návrh, který eh, předkládá komise. Myslím si, že můžeme být velmi hrdí na tento výsledek. Díky Evropskému parlamentu jsme také byli velmi úspěšní. Děkujeme také paní baronce Luford kdy, za to, že se rozhodla, že bude pracovat na, eh, na prvním návrhu z, z vlastní iniciativy a ona se opravdu velmi velmi zaměřila na tu, na svou práci. Já si osobně myslím, že ochrana Evropské umluvy základních práv je něco, za co musí, musí být zodpovědné všechny členské státy, Evropské společenství a všechny její instituce, aniž by se někdo chtěl zhostit monopolního postavení v této oblasti. Všichni jsme zodpovědní za dodržování základních práv a práv a svobod našich občanů. Nikdo by se neměl snažit tady získávat nějaké exkluzivní postavení. Proto je velmi důležité, abychom všichni spolupracovali, abychom se všichni ubírali stejným směrem, hledali společné porozumění a myslím si, že přesně takovýmto způsobem jsme jednali v souvislosti s touto směrnicí. Debaty se týkaly hlavně tří hlavních os. To znamená tlumočení při jednání mezi obviněným a jeho advokátem, možnost stručného ústního souhrnu a možnost také zříci se práva na překlad. Všechny tyto otázky byly rozhodnuty v rámci spolurozhodovacího eh, postupu mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem za podpory Evropské komise a zajistili jsme opravdu velké záruky a ochranu pro podezřelé a zadržené a obviněné. Dámy a pánové, jedna z hlavních priorit španělského předsednictví byla, byl evropský eh, příkaz ochrany. Já jsem říkal v lednu, že se chceme soustředit na soudní a právní spolupráci eh, v souvislosti s ochranou eh, obětí. To znamená, že se chceme soustředit také na oběti, na které se většinou zapomínalo, na které všechny soudní a právní systémy eh, do nedávna zapomínaly. A proto jsme také první seminář, který jsme zorganizovali, věnovali právě ochraně obětí. Bylo to, byla to také otázka, o které jsme jednali na neformální konferenci v Toledu. Kromě toho, smlouva o fungování Evropské unie dává členským státům jasné kompetence eh, v této oblasti a my jsme proto začali pracovat na směrnici týkající se právě tohoto evropského příkazu. Od začátku všech těchto debat jsme se opravdu zavázali k tomu, že se vynasnažíme najít nějaké řešení a že co nejdříve se budeme snažit dostat ke konsensuálnímu rozhodnutí existovaly hlavně dvě hlavní hlediska, která byla protikladná. Šlo o e, právnickou debatu, která se soustředila hlavně na trestní právo a na to, jak se odráží v, v trestně právních řízeních e, ve světle Lisabonské smlouvy a většina členských států e, se ptala nebo podporovala právní služby Evropského parlamentu a Evropské rady. Říkali jsme, že trestní právo je opravdu zásadním právem, kterým se je třeba řídit. To znamená, že to je to právo, které musí být aplikováno v takovýchto druzích, eh, pro takovéto druhy řízení. My jsme my jsme zastávali ten názor, že bychom opravdu měli jednat takovýmto způsobem. To znamená, je třeba opravdu podporovat soudní spolupráci mezi všemi členskými státy a to takovým způsobem, aby opatření na ochranu obětí byla stanovována na eh, území členských států a to na základě soudního rozsudku. Myslíme si, že je zcela zásadní, aby oba dva státy, které se účastní tohoto řízení, se držely jasných pravidel a jasných podmínek, aby chránili oběti všech soudních řízení. Na základě velmi eh, restriktivní interpretace smlouvy jsme eh, přešli čistě k procesnímu charakteru, který se snaží nějak ob, eh, dát té, to, tomuto předpisu, no, omezit tento předpis na přísně e, trestní věci e, tím, že by vynecháním dalších, e, i když jsou podobného charakteru, podobného typu, pokud jde o záruky, pokud jde o obsah. Jsou určité postupy, které přijímají soudní orgány, jsou eh, určité eh, určitá opatření ochrany, která spadají pod rodinné právo. A vzhledem k tomu, že teď jsme také v politickém sídle, nemůžeme se nechat oklamat zdáním a musíme o všem uvažovat skutečně do hloubky, protože když sledujeme tyto právní diskuse, tak vidíme, že za, níma, za nimi se skrývá taky určitý prostor pro iniciativu, na, takže eh, můžeme delimitovat určité kompetence pro komisi a radu eh, v rámci Lisabonské smlouvy, která vlastně nedávno vstoupila v platnost. A z tohoto hlediska můžeme vysvětlit, že komise by byla chtěla pro sebe si zachovat eh, monopol er, interpretace velmi restriktivní a nechtěla brát v úvahu eh, příspěvek eh, Rady a Evropského parlamentu. A proto já osobně například jsem mě samotného překvapilo, že komise chce tak se držet této interpretaci eh, přísně formální, i když jsou vlastně formálně eh, dvě eh, interpretace a neexistuje žádná dohoda právních služeb Rady a komise. A v rámci této iniciativy tedy existuje určitý společný politický cíl, který je zaměřen na evropský rozkaz na ochranu obětí a členské státy i komise se na tom shodly. Každopádně si ale myslíme, že stejně, jak se už vyjádřili právní služby Rady a parlamentu, že existuje i právní základ pro realizaci této iniciativy. A kromě toho tento právní základ a toto pra- a mimo toto právní odůvodnění existují i právní důvody. Uh, které nám doporučují eh, v oblasti Evropského rozkazu na ochranu eh, obětí eh, ponechat stranou formalismus a zabývat se tím z hlediska indubio víktima, protože chceme, aby Evropská unie měla nástroj na ochranu osob, které jsou velmi zranitelné. Především jde o ženy, které jsou oběťmi násilí proti ženám. A ta myšlenka, tak jak byla, musí jít ve prospěch obětí a jejich ochrany. A myslíme si, že instituce, které se budou angažovat ve prospěch občanů, jsou naším hlavním cílem. Jsou to navíc ženy, které jsou v ohrožení, jsou to ženy, kterým hrozí domácí násilí a e, ty, právě tyto ženy musí cítit ochranu ze strany Evropského parlamentu i dalších institucí. Dámy a pánové, takže toto jsou tedy politické a právní důvody, které vedly radu eh, k tomu, aby Evropský ochranný příkaz eh, byl, existoval v té formě, jaké byl navržen a aby e, se řešil v otázce nebo v, v procesu spolurozhodování e, ten návrh, který předložila Rada. Dále v březnu jsme předložili návrh e, řešit otázku takzvaného opt-in a vláda se rozhodla se vzdát určitého období na úvahy. Já jsem eh, si vyslechl eh, právní službu rady a na základě jejího doporučení bych se chtěl zmínit o článku 3.2 eh, protokolu 21, který se týká přičlenění eh, Irska k prostoru eh, bezpečnosti eh, svobody a, a, a, a svobody opt-in by měl zůstat se zachovat v případě, že v důsledku jeho by bylo zabráněno opatřením, o kterých se jedná nebo o která se jedná v tomto případě, to je na individuálním rozhodnutí. A podle zprávy eh, právní služby rady mají naši bričtí eh, přátelé čas, čas až do příští rady, aby se přidali k většině, pokud se chtějí k tomuto opatření eh, připojit my jsme tedy na Čepnové radě přijali nerestriktivní přístup a e, počítáme tedy s kvalifikovanou většinou, která bude rozhodovat. Dále chci říci, že je významný e, proces spolurozhodování, v rámci kterého Evropský parlament bude rozhodujícím způsobem přispívat ke zlepšení tohoto textu. A určitě je to vůlí příštího belgického předsednictví. Já jsem informoval eh, zpravodajku komise paní eh, Romero i stínovou zpravodajku paní eh, Beseril a oběma bych chtěl blahopřát k práci, kterou udělali, kterou udělali ve prospěch evropských občanů a všech evropských žen. Pane předsedo, dámy a pánové, v hlavních liniích funkcí eh, fungování rady jsem v lednu hovořil o tom, že chceme eh, eh, po zlepšit uplatňování základních práv a především článku 6.2 smlouvy o fungování Evropské unie. Je zde spousta technických obtíží. Chceme schválit eh, Eh, mandát eh, pro eh, připojení se k Evropské unii, jak odpovídá dohodám z roku nebo smlouvě z roku 1950. Stokholmský program předpokládá prioritní a naléhavé přístup přistupování. Chtěl bych vám poděkovat cen, za vaši cenou spolupráci na této práci. Eh, 16. 17. března, eh, kdy jsme přijali vaše doporučení a vyjádřili jsme se, že máme vynikající základ pro práci a že můžeme přijmout toto eh, rozhodnutí ještě za španělského předsednictví. K tomu velmi relevantním způsobem přispěl politický eh, přístup, který před, který zaujala k přístupu e, tato komora. A myslím si, že, se, že, že to se projevilo i v tom, co vyjádřil pan e, Jauridy. Je to vynikající začátek dalších jednání, která musí vyústit v dohody o připojení ta, tato silná dynamika vývoje rozhodně nezhoršuje kvalitu práce. Takže byly vytvořeny základy pro to, aby se uspokojivě prostřednictvím vnitřních úprav paralelních k jednání eh, eh, vyřešili ty technicky nej, nej, nejtěžší otázky. Eh, byl použit mechanismus litis consortio pasivní a ten se týká mechanismu eh, Lucemburského soudu, který může uznat akty eh, evropské, které jsou napadnuty u, Evrop, u Štrasburského soudu dříve, než se k něm vyjádří. A rovněž se jednalo o mandátu eh, soudní spolupráce sedmi členských států, které si sednou k jednacímu stolu spolu s Evropskou komisí, která byla jmenována jako vyjednávač za Unii. A za těchto podmínek tedy komise musí informovat, jak předpokládá, že bude podle smlouvy informovat Evropsk- a zapojovat Evropský parlament v každé fázi jednání a příslušný výbor eh, spolu s pracovní komisí pro základní práva. Tento evropský mandát je vynikající zpráva pro všechny a posílí eh, práva evropských občanů. Dámy a pánové, na Čepnové radě bylo také dohodnuto, že se společně zaměříme na návrh směrnice o prevenci a boji e, proti, eh, eh, a boji proti obchodování s lidmi a ochrany obětí. Je to opatření, které chce posílit ochranu a trestnost trestných činů, které jsou tak závažné, že ovlivňují důstojnost člověka a e, kvůli kterým je staré rámcové, roz, e, naří, e, rámcové rozhodnutí z roku 22 už zastaralé. Takže Rada, Komise i parlament budou spolupracovat, aby, přivzali, aby přijali co nejrychleji toto tak nezbytné opatření. Komise také zároveň předložila eh, návrh, kterým chce bojovat proti eh, sexuálním zločinům vůči nezletilým a O tomto dokumentu jsme také začali hovořit ze španělského předsednictví a budeme na něm dále pracovat za belgického předsednictví. To znamená, že dva zásadní pokroty, pokroky v evropské oblasti eh, v boji proti dvěma velmi závažným zločinům. Pane předsedo, dámy a pánové, ačkoliv to tedy není přímá zodpovědnost tohoto parlamentního výboru, tak dovolte, abych eh, z důležitosti mm, tohoto tématu ještě hovořil o posílené spolupráce mezi 14 členskými státy v souvislosti s aplikovat v souvislosti s rozhodným právem e, při rozvodech a rozlukách tímto dokumentem se snažíme opravdu najít řešení pro velmi složité eh, případy eh, v situaci, kdy neustále narůstá množství mezinárodních svazků. To znamená, že tímto chceme říci evropským občanům, že děláme všechno, všechno proto, abychom našli rozhodné právo pro případy rozvodů a rozluk eh, s přeshraniční povahou. Také byla, bylo přijato usnesení, které se zabývá zřizováním společných vyšetřovacích týmů, které nahrazuje předcházející týmy a také e, pracuje podle osvědčených praktik. Spolupracovali jsme také s Eurojustem a to vždy s cílem zefektivnit práci těchto týmů, abychom měli daleko lepší a efektivnější nástroj v boji proti organizovanému organizovanému zločinu. V lednu jsem také hovořil o tom, že španělské předsednictví chce proskoumat možnost e- existence funkce Eh, z Evropského státního zástupce podle bodu 86. Hovořili jsme o tom na radě v Dubnu, tak abychom otevřeli cestu pro nové reflexe v souvislosti s tímto tématem. Akční plán stokholmského programu počítá s tím, že komise v roce 2013 předloží první návrh v souvislosti s tímto tématem. Já jako zástupce předsednictví tady nechci nic předjímat, ale chci říci, že v kontextu, který je stále komplikovanější v souvislosti tedy s finančními otázkami, si myslím, že otázka evropského státního zástupitelství eh, si myslím, že je stále důležitější a důležitější. Stejně tak, eh, jako jsme o tom hovořili v Dubnu, si myslím, že je třeba stále ještě zkoumat všechny možnosti Eurojustu, které bychom mohli ještě dále podpořit a posílit. Je také třeba zdůraznit závěry z června, které mají zlepšit eh, evropský eh, příkaz evropský zatýkací příkaz, který byl eh, přijat v minulém eh, roce a je třeba zajistit, aby byl aplikovatelný v co největším množství členských států. Tyto závěry vysvětlují spoustu aspektů a také posilují opravdu reálnou aplikaci a využití tohoto nástroje. Na radě v Dubnu jsme také přijali řadu závěrů pro možnou prevenci ekonomických krizí, což bylo tedy velmi zásadní téma, protože v oblasti spravedlnosti lze udělat mnoho pro to, aby byla posílená ekonomická konkurence, schopnost členských států. Lze také e, pracovat a zamýšlet se nad těmito tématy s, evropské, s použitím evropské e, perspektivy. E, hovořili jsme o nákladech, hovořili hovořili jsme o systémech uznávání, o různých systémech konvalidace různých legálních eh, dokumentů a rozsudků. Také jsme vyhodnotili eh, kontrolní opatření, která mohou stanovit eh, záruky pro finanční toky. Také jsme hodně pokročili eh, v oblasti elektronické spravedlnosti a e, webový portál Justice začne fungovat bohužel ne e, za španělského předsednictví, ale doufejme, že jistě za belgického předsednictví již ano a již docházím k závěru, pane předsedo a dámy a pánové. A budu ještě hovořit o našich vnějších aktivitách, které jsme vyvíjeli v průběhu posledních šesti měsíců, tedy budu hovořit o oblasti spravedlnosti. Spolupracovali jsme s našimi strategickými partnery z USA a také s Ruskou federací. To znamená, že se odehrály bilaterální schůzky mezi Evropskou unii a těmito dvěma státy a na těchto schůzkách jsme se bavili samozřejmě o velmi důležitých tématech, které která považujeme za velmi důležitá. E, hovořil o tom již můj kolega pan Alfredo Ruvalkava, který byl zodpovědný za oblast vnitřních záležitostí v tomto období. Také jsme se snažili podpořit ochranu svobod a práv a také jsme se snažili udělat všechno pro lepší policejní a spo, soudní spolupráci v soudních e, věcech. To znamená, že jsme spolupracovali v této oblasti, hlavně s Ruskou federací a s dalšími e, eh, azijskými státy. Nicméně ještě nechci zapomenout jednu věc, e, kterou bych rád zmínil. A tím mám na mysli semináře, které se odehrály v průběhu španělského předsednictví a e, v rámci nich jsme hovořili o prioritních tématech a o velmi důležitých tématech, která jsou důležitá hlavně právě pro e, rozvoj tohoto nového prostoru spravedlnosti, svobody a práva. Nebudu tady hovořit o všech věcech, o kterých jsme hovořili na těchto seminářích, ale všichni víte, že Španělsko je velmi proevropskou zemí a snažíme se kombinovat naší vášeň a rozum. Nedávno jsme slavili 25. výročí vstupu Španělska a Portugalska do EHS. Evropské unii jsme děční za pokrok a za stabilitu a my jsme opravdu připraveni podporovat a dále posilovat eh, solidárnější a silnější Evropu. Díky všem můžeme říci, díky spolupráci se všemi eh, vámi, eh, můžeme říci, že jsme opravdu velmi spokojeni, že jsme byli schopni poskytnout nové impulzy pro posílení práv také v oblasti rovnosti žen a mužů. E, já jsem také velmi rád, že e, mohu počít, počítat s velkou podporou také nadcházejícího předsednictví. Děkuji pěkně. Gracias, ministro, y abrimos el turno. Děkuji panu ministrovi a začínáme diskusi. E, pan Busutil za Evropskou lidovou stranu. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Děkuji, pane ministře, eh, za vaši prezentaci a také za vaši práci v průběhu eh, uplynulých šesti měsíců během španělského předsednictví. Už mohu hovořit? Ano. Takže na úvod jsem vám chtěl poděkovat za eh, vaše práci v uplynulých šesti měsících, takže omezím se pouze na dvě věci. Eh, v souvislosti se směrnicí o překladech a tlumočení a také v souvislosti s tím evropským ochranným příkazem. Eh, v žádném případě nebudu tady napadat obsah těchto směrnic. Naopak, chtěl bych vám poblahopřát k té práci, kterou jste eh, věnovali eh, těmto dvěma iniciativám. Eh, já bych se tady rád zmínil o jedné procedurální věci. V obou těchto případech jste použili v případě v té směrnice o překladu a tlumočení to zahájilo už předešlé předsednictví a e, ta druhá směrnice tedy e, byla zahájena, ta práce na ní až během španělského předsednictví, ale je tady společná hrozba. Je to iniciativa členských států. Nemám žádné námitky proti iniciativám členských států. To je samozřejmě jejich právo, které je zakotveno ve smlouvě. Ale potíže s tím způsobem, jak, jak se to dělá. Eh, já tomu rozumím tak, že členské státy by měly a mohou použít to právo iniciativy, aby iniciovaly legislativní návrhy v takových případech, že je jasné, že komise nebude jednat protože připustme si to, komise je hlavním iniciátorem a má tu eh, pravomoc iniciovat legislativu. Ale ehm, smlouva zakotvuje, že členské státy mají také tuto iniciativu, měly by ji mít a já tomu rozumím tak, že by se toto právo mělo využívat v tom případě, že je jasné, že komise jednat nebude. Ale v obou těchto případech bylo eh, nadmíru jasné, že komise jednat bude. A teď se ocitáme v takové obtížné eh, nebo možná přímo takové jako zahambující situaci, kdy máme návrh z rady a jiný návrh na, ve stejné věci, který přichází od komise. V případě toho evropského ochranného příkazu to bylo skutečně eh, to bylo skutečně ostudné, protože jsme tady měli třeba jednání ze eh, zástupci Španělska, kteří na nás naléhali, prosím nás podpořte tento návrh. Ale potom přišel zástupce komise, který nám řekl, ale jestli to uděláte, tak vás poženeme k soudu. A to opravdu není dobrý způsob, jak, jak si eh, zlepšovat vztahy mezi evropskými institucemi. A vy jste se v dlouze věnoval ve svém eh, úvodním příspěvku, pane ministře, právě těm vztahům mezi evropskými institucemi, které jak si trošku zhořkly. Takže odtud moje otázka na vás. Mě by zajímala vaše reakce na to, jak chápete tuto pravomoc členských států. Jak, jak si podle vás nějak vykrystalizuje a bude se používat takovým způsobem, který by nevyvolával konflikty mezi institucemi. Děkuji. Děkuji paní Romero López. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat panu ministru spravedlnosti a španělskému předsednictví za úsilí pro vytvoření prostoru spravedlnosti a svobody, především spravedlnosti a svobody, protože pokrok, kterého jsme dosáhli, byl velmi značný právě během tohoto předsednictví. Řekla bych, že my teď klademe základy toho, co může být evropským prostorem spravedlnosti a dotýkáme se velmi citlivých témat, kterými se teď ten, do kterých se teď tento parlament ještě nezabýval. Zahajujeme novou etapu spolurozhodování parlamentu v těchto tématech a proto je to velmi významná etapa, protože umožňuje parlamentu stát se partnerem ve velmi citlivých záležitostech. Chtěla bych především se zdůraznit k tomu, co říkal pan Busutil. Jde o interpretaci určitý, určitých témat, například o evropský ochranný příkaz, o, kterým, o kterém se tady jednalo. Já nejsem jediná. Spravodajka spravodajkou je taky za výbor ženský eh, paní eh, Beseril, takže toto je prostě nová etapa kterou zahajujeme. Když tedy vznikla tato iniciativa a když zde v parlamentu e, se objevila ta první iniciativa týkající se procesních práv a práva na e, tlumočení a překlad, e, tak komise ještě nebyla funkční. Byla jmenovaná, ale ještě nefungovala, protože eh, to byl ten proces přechodu mezi starou a novou komisí. A členské státy se ujali tedy této nové situace, která vyplývá z, Libanons, z Lisabonské smlouvy. Ten proces Lisabonizace spočívá v tom, že členské státy mají stále možnost předkládat iniciativy v trestně právní oblasti. A ačkoliv je dobře, že komise získává více kompetencí, je podle Lisabonské smlouvy celá správné, aby v rámci eh, trestně právní spolupráce byly i tedy tyto pravomoci. Když se podíváme na oblast civilní, tak vidíme diskuse, které po předložení návrhu členskými státy se objevují. Chtěl bych vás upozornit, eh, že máme velmi omezený čas. Eh, je velmi omezené tlumočení takže žádám tlumočníky, aby ještě pár minut nám věnovali, abychom mohli dokončit nejenom eh, toto, ale ještě další dva příspěvky a závěrečnou odpověď ministra spravedlnosti. Komise nemůže říci, že je strážkyní dohod, protože eh, to není poprvé, kdy se objevují nové situace. Nemusíme chodit daleko. Včera například, když jsme diskutovali s panem prezidentem von Rumpujem, tak jsme hovořili o e, procesech nebo postupech ve společenství. Vytvářejí se nové postupy, takže mám e, otázku na španělského ministra vnitra. To téma násilí není v Evropě vůbec ani definované. A možná budeme potřebovat směrnici, kde budeme moc, kde se bude definovat tento trestný čin násilí. Uvědomuje si eh, před toto předsednictví a hlavně belgické předsednictví, že parlament bude eh, na tomto na toto téma naléhat eh, a uvědomuje si belgické předsednictví, že eh, je další otázka, která se týká sběru údajů, eh, protože jde o to, že eh, Evropa si neuvědomuje, co se děje s tímto trestným činem na evropském území. Takže nakonec bych chtěla poděkovat paní Lafoke, která nemůže být přítomna, protože se eh, diskuse předchozí velmi prodloužila a eh, účastnila se eh, práce na směrně, navrhu no, směrnice opravu na tlumočení. Chtěla bych tedy poděkovat za práci ve všech těchto oblastech, aby se nám podařilo pokročit v oblasti prostoru spravedlnosti žídám, žádám, aby tlumočníci ještě pokračovali při tlumočení následujících dvou příspěvků. Děkuji, děkuji Carmen za to, že si vysvětlila ten článek 51 s tím činným zpravodajem. Já jsem to říkala stejně jako spousta e, ostatních, že tady nikdo nemá e, právo na to hovořit o svém vlastním úspěchu, pouze protože tady jde o ochranu eh, obětí, protože oběti jsou opravdu vždycky ty, na které se zapomíná my jsme eh, hovořili, a já jsem také hovořila se zástupci komise, rady a se spoustou eh, svých kolegů a chci říci, že se nacházíme opravdu v dosti eh, kritické situaci. Když jsme o tomto tématu začali hovořit, tak já jsem měla radost. Myslela jsem si, že tady budeme chtít opravdu být daleko ambicioznější. Já samozřejmě respektuji ženy a jsem ráda, že se tady chrání ženy, ale já jsem chtěla, aby šlo opravdu opravdu o příkaz, který by chránil ne pouze ženy, ale opravdu všechny oběti. A já jsem se na to ptala pana Rubalkavy, který mi nemohl eh, odpovědět kvůli časovým omezením, ale mně šlo opravdu o ochranu obětí terorismu. Eh, já tady vidím opravdu v tuto chvíli spoustu překážek a problémů. Co by se mohlo udělat špatně, nebo co, co se stalo, že vlastně jsme v tak kritické situaci s tímto příkazem, protože teď to se jedná o to, že bude možná uh, omezen pouze na trestní oblast, uh, Možná tady můžeme očekávat to, že v březnu 2011 tedy eh, to bude trošičku rozšířeno eh, a odsouhlaseno, anebo budeme dále bojovat a budeme zvyšovat ambicioznost tohoto příkazu ještě za belgického předsednictví. Ale bude to velmi těžké, protože již eh, spousta lidí hovoří o tom, že ta aplikace bude velmi složitá a že bude spojená se spoustou problémů. A já bych rád, ráda věděla, co si myslíte, jak můžeme můžeme dojít tady ke koncenzu, jak to můžeme přizpůsobit ještě takovým způsobem, aby byly chráněny i oběti terorismu, protože ve chvíli, kdy to omezíme pouze na trestní řízení, tak to bude opravdu velká škoda. Kromě toho tady nebude docházet tak automatické aplikaci ve všech členských státech. Pokud to tak eh, neuděláme a celá to nařízení, ten příkaz vlastně nakonec končí někde v šuplíku, tak já se pod to nechci podepsat. Já bych opravdu byla velmi ráda, kdyby se takovéto situace v budoucnosti dále nestávaly, aby k ním nedocházelo protože tady musíme opravdu e, dosáhnout nějaké lepší spolupráce. Myslíte si, že opravdu tady ještě můžeme tu situaci nějakým způsobem zlepšit, že ten příkaz může být zlepšen? Další kolega, Van Simpleroy, prosím, velmi e, rychle. Vel, velmi rychle. Opravdu říkal jste, že v lednu to té se hovořilo o tématu rychlosti a, a zle, zlevnění eh, justice. To je zcela zásadní věc, ale teď máme odpovědnost. Tento parlament a výbor Jury, jehož jsem členem. Stále ještě diskutujeme o některých tématech, o kterých se říkalo, že jsou velmi důležitá a myslím si, že parlament teď podle Lisabonské smlouvy má spoluodpovědnost a kdy když rada nepracuje dostatečně rychle, tak my nemůžeme nic dělat. Děkuji vám za stručnost a dávám slovo ministrovi, aby zareagoval velmi stručně. Chtěl bych vám poděkovat a Eh, reagovat na to, co velmi správně říkal pan Busutil. Jaká je, jaká je, jaké je to dvojí předkládání iniciativ Evropské unii? V první řadě chci říci, že veškeré přípravné činnosti našeho předsednictví už na začátku předsednictví jsme dělali spoustu vždycky s komisí a nikdy jsme neměli žádné potíži spolupracovat s ní. Takže proto chci zdůraznit, že vždycky jsme spolupracovali a nebyly právní potíže ani žádné jiné. Naopak pozbudil nás ke dvěma věcem. Za prvé, že procesní záruky eh, jsou eh, politické záruky, že eh, Lisabon se nemůže, Lisabonská smlouva se nemůže brát jako nějaké odůvodnění a fakt je, že postup jediného čtení a pokus eh, lisabonizovat eh, procesem spolurozhodování to, co už prošlo v prvním čtení, tak kdyby eh, tím prvkem zlepšení mohl být parlament, eh, tak kdo to v rámci spolurozhodování vyřeší. A kdyby to byla komise, která by blokovala text, aby nepřišel do parlamentu v prvním čtení není žádný problém, protože, to už, protože máme smlouvu, bylo to projednáno a odpovídá to logice Lisabonské smlouvy, protože spolurozhodování je jedna možnost, aby parlament svými pozměňovacími návrhy obohatili texty a Iniciativa rady nebo komise je další příležitost a právě to jsme vlastně, nebo další možnost a to jsme dělali. A když se tedy změnila komise, tak vlastně jenom v oblasti e, překladů a těch trestně právních věcí e, jsme e, velmi dobře spolupracovali i všude jinde jenom v oblasti trestně právní spolupráce, protože iniciativa členských států se týká trestních záležitostí. Eh, čili eh, když na jedné straně je eh, členské, iniciativa členských států restriktivní, je širší iniciativa komise. A o tom se rozpoutala diskuse. A e, co, říkal, e, e, co říkali, říkala právní služba? Je právní základ nebo ne? Je třeba hodnotit to rozhodnutí. A právní služba Evropského parlamentu, které si E, vážím jako evropský občan, vidí problémy právního základu. A kdyby to byl to jediný problém, ale já bohužel jsem neviděl žádnou zprávu podepsanou e, právní službou komise. A samozřejmě eh, nechcem, nechtěl vstupovat, o nech, nechtěl vstupovat do žádné diskuse, jenom jsem konstatoval situaci tak, situaci. Takže od té doby, co se vyměnila komise a začala fungovat, mi připadala spolupráce úplně dobrá. Pak samozřejmě eh, ta diskuse o tom eh, trestním zákoníku byla úplně jiná než dříve a spolurozhodování teď ovlivňuje jak parlament, tak i všechny ostatní. A ten postup spolurozhodování je určen na zlepšení iniciativ komise a rady a proto komise nemá blokovat iniciativy rady tím, že bude argumentovat čistě právnicky, eh, eh, takže eh, komise může zlepšit problémy, které existují z toho právního hlediska. Takže tedy to je situace, eh, kterou taky nemůžeme, ale eh, přeceňovat, protože fakt je, že já jsem si taky zvykl na tento nový institucionální scénář. A velmi krátce, pokud dovolíte, zareaguji taky na to, co říkala paní eh, poslankyně Beserel. Za prvé spletl jsem se, jsem ráda, že eh, mi řekla, že není stínovou zpravodajkou a chci objasnit logiku, se kterou jsme pracovali. Pokud existují právní potíže, které eh, za komi- dřívější komise neexistovaly a teď najednou existují, ať nám řekne, jaké to jsou, protože ani právní služba rady, ani právní služba parlamenty, eh, parlamentu eh, je nemá. A pokud jsou, tak pak ať se o nich ví, protože jde o tlumočení, ne, jde o interpretaci, která musí být pro eh, nebo v zájmu obětí. Fakt je, že komise může oznámit, že bude něco dělat, ale když má iniciativu, a v tomto případě má iniciativu rada, tak se podle rady, podle rady, eh, pardon, podle eh, smlouvy je to tak, že členské státy mají taky iniciativu a mohou ji, eh, eh, mohou ji předložit. A 18 států, nebo konkrétně úplně všechny členské státy, se domnívají, že politicky je vhodné uvést do praxe evropský ochranný příkaz, který by chránil ženy a že má význam a odůvodnění lobbying žen. Jenom ve Španělsku je víc více než 8 tisíc rumunských žen, které jsou chráněné tímto příkazem, více než 2 tisíce německých, více než 8 tisíc Britů, 800 Britů, pardon. Takže eh, existují eh, takováto čísla za celou Evropu a eh, komise se na ně může podívat. A pokud si skutečně myslíme, že svoboda pohybu po celé Evropě má být zajištěna, tak potom musíme dělat něco i s oběťmi, protože nejde o oběti domácího násilí, jde i o oběti mnoha závažných eh, trestných činů. Takže to je tedy logika naše, eh, našeho činění. A potom k tomu ještě, co říkala paní Romero belgické předsednictví od prvního dne se bude angažovat v této iniciativě. Proto jsme přesvědčeni, že bude na tomto poli pracovat a že eh, to, co parlament v tomto smyslu udělá, eh, bude stejně užitečné jako to, co udělal, pokud jde o procesní záruky, že to bude v rámci Lisabonské smlouvy a kromě toho, že to bude ve prospěch eh, evropských občanů. Omlouvám se, pokud zůstala, zůstala nějaká otázka neodpo, nezodpovězena, ale snažil jsem se eh, nepřekročit čas. Děkuji ministrovi za stručnost, děkuji všem účastníkům dnešního eh, velmi eh, pracovního zasedání a především bych chtěl poděkovat tlumočnickým službám za 15-minutovou Eh, před 15-minutové přetažení. Děkuji vám.